Okay, colleagues. I think we can start. Milí kolegové, můžeme začít. Nejprve mám pro vás sdělení předsedy. První je korigendum k eh, nařízení klíčového nařízení eh, pro investiční produkty. Eh, z 12. září máme hlavní korigendum ke klíčovým dokumentu, investičním dokumentům, které vám bylo předáno. K dispozici 15. září eh, byl předložen návrh eh, opravného korigenda, který byl rozeslán všem členům tohoto výboru a v souvislosti s tím eh, podle článku 231 příslušný výbor přeskoumá navržená korigenda a pokud jsou tato uspokojivá, předloží je k parlamentu. Změny, které zde byly provedeny, souvisely s um, terminologickou opravou lingvistickými opravami a byly odsouhlaseny radou i komisí. Sekretariát výboru ECON tento proces sledoval tak, aby zajistil, že obsah eh, z politického hlediska bude dále zachován a v souvislosti a v souladu s předepsanou procedurou, pakliže žádný člen nebude protestovat, eh, obě korigenda budou oznámena na druhém plénu v říjnu. Za druhé, Vzhledem k tomu, že nemáme žádné formální úkoly výboru a budeme mít konferenci podle článku 13 v Římě, tím pádem naše zasedání 30, na 30. září se ruší a zrušena bude také schůze Eh, plánovaná na úterý 7. října, protože tam budeme mít společné slyšení s ostatními, vý, s ostatními výbory, tam budeme hovořit s komisařem Katajnenem, s navrženým komisařem Katajnenem. Slyšení, eh, co se týká rozvrhu, máme pět slyšení. Eh, Lord Hill přijde 1. října od 13.30 do 16.30. E, komisař Moskovici bude 2. října e, od 9 do 12. E, komisař Vešteger přijde stejný den odpoledne od 18 do 21 hodin a komisař Dombrovský přijde 6. října od 14.30 do 17.30. A nakonec eh, místo předseda Katajnen přijde 7. října od 10 do 13. Další informace budou sekretariátem rozeslány eh, v několika příštích dnech. Nakonec pak v červenci Koordinátoři Ekonu rozhodli, že se bude pokračovat v práci na směrnici proti praní špinavých peněz a dalších a potvrdili text z prvního čtení tak, jak byl odsouhlasen na plénu v březnu 2014. Koordinátoři informovali konferenci předsedů výboru o svém rozhodnutí. Jak víte, výbory Ekon a Libe jsou společně příslušné podle článku 51 k obou těmto tématům. Eh, politické skupiny renominovaly své stínové zpravodaje takto za EPP spolu zpravodaj k praní špinavý peněz Kristiany eh, Skarinč, spolu zpravodaj za SAD eh, nařízení o transferu fondu Peter Simon, EKR nominovali Timothy Kirkhopa k oběma tě, těmto eh, otázkám Alde Nils Torvalds k AMD a Sophie Interveld na FDR, GUE NGL, eh, Rina Kari k oběma složkám, Zelení Sven Giegel k oběma složkám a zatím nemáme nikoho od EFDD. Data trialogu byla odsouhlasena oběma výbory a italským předsednictvím a radou takto čtvrtek 9.10. od 10 do 12.30 úterý 4. listopadu od 15 do 17.30, úterý 25.11. ve Štrasburku od 15 do 17.30, a úterý 16. prosince ve Štrasburku 15 až 17.30. Tak. A teď můžeme přejít k bodu 7, 8 a 9 na pořadu jednání. Eh, je to slyšení s třemi předsedy našich agentur. Vítám vás na zasedání našeho výboru. Pozvali jsme vás abyste eh, nám doložili, jak napilno máte a jak napilno jste měli v minulém roce. A konkrétně jde o vaši roli v tvorbě nových pravidel a koordinaci a Čekáme od vás několik slov také k výzvám do budoucna, k vaší další práci a k vašim názorům na rozpočtové a lidské zdroje, které budou zapotřebí, abyste mohli i nadále provádět silný, eh, silnou dohledovou činnost. Poslancům bych rád dal informaci, že máme sdělení od všech tří předsedů o činnosti za poslední rok, což, je, což jsou dokumenty, které máte k dispozici jak v tištěné podobě, tak v aplikaci e-meeting. Každý předseda bude mít pět minut na úvod a poté bude následovat výměna názorů s eh, členy tohoto výboru. Eh, jako první má slovo Andrea Enria, eh, předseda EBA a předseda společného Eh, výboru evropských dohledových orgánů. Prosím, pane Enrio, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Přeji všem hezké odpoledne. Jsem rád, že tu jsem. Já mám na starosti předsedání tento rok společnému dohledovému výboru a proto začnu, začnu společnou prací našich agentur. Zaměřili jsme se hlavně na dvě oblasti. Jednak otázky spotřebitelů a jejich ochrany a za druhé hodnocení rizik pro stabilitu evropských finančních trhů, protože jsou to dvě oblasti, které eh, zahrnují nejvyšší potřebu horizontální perspektivy. Společná práce na ochraně spotřebitelů se soustředí na hlavní regulační mandát, eh, takzvané PRI, package Retail Investment eh, and Insurance Based Products, takzvané PRIIP, Eh, což je něco, co má začít fungovat v roce 2015 a pak máme hlavní tři vlastní iniciativy společné, pokyny na řešení eh, stížností, eh, upozornění finančních institucí ohledně uplatňování vlastních nástrojů maloobchodních zákazníků a společné principy dohledu nad produkty a řízení. Rád bych také zmínil činnost, kterou podnikáme na posilování Ehm, benchmarkingu a podobných procesů, které mají zásadní dopad na integritu velkoobchodních trhů a na e, celou řadu smluv, které pak řídí vztah s maloobchodními zákazníky. A konec konců ehm, jsme také zavedli Joint Consumer Protection Day, to znamená Den ochrany spotřebitele, což je velice oblíbená akce Chápeme, že zaměření na otázky ochrany spotřebitelů eh, znamená, že se posouváme směrem, který byl vytyčen tomuto výboru v parlamentu a i v Evropské komisi. Společné hodnocení rizik ve finančních systémech Evropské unie hraje také zásadní roli v mm, nastavení našich a nasměrování našich e, řídicích aktivit. Vydáváme pravidelné zprávy na toto téma. Tu poslední e, jsme vydali před několika dny. Klíčová rizika identifikovaná v našich zprávách, to znamená e, dlouhodobý slabý ekonomický růst, e, zadlužení, nízké úrokové sazby a nejistota na vznikajících trzích jsou také v jádru našeho zájmu, v jádru našich zátěžových zkoušek pojišťoven a bank, které momentálně probíhají. A e, také zjišťujeme, že e, riziko vedení společnosti a kyber a IT rizika mají velkou setrvačnost v současném světě. Rád bych vás upozornil Ehm, na ehm, rozpočtové problémy, které mají naše agentury. To se týká rozpočtu na rok 2015. Já bych chtěl poděkovat za nedávné stanovisko tohoto výboru, které eh, potvrzuje eh, navýšení prostředků pro naše agentury, za což jsme velmi vděční, ale do budoucna je samozřejmě vážná potřeba identifikovat robustnější a dlouhodobější řešení rozpočtových otázek. Podle našeho názoru bychom se měli posunout ke stoprocentnímu financování eh, z všeobecného rozpočtu a měli bychom v něm mít samostatnou rozpočtovou položku. Takže teď konkrétně práce EBA, The Single Rulebook, tady to je složka, tady to je téma, u kterého jsme hodně poučili, pokročili, eh, dohlížíme na regulační kapitál, eh, špatné úvěry a tak dále. To vše teď využíváme v kontrolách zdravých aktiv a zátěžových zkouškách. Provádíme tyto kontroly u všech zavedených bank napříč Evropskou unii. Provádíme, myslím, velice důležitou práci eh, u eh, stanovování rizikovosti jednotlivých aktiv v bankách. Radíme Evropské komisi co do likvidity u krytých dluhopisů a e, najdeme i zde oblasti, kde je potřeba dále harmonizovat a momentálně finalizujeme e, důležitou zprávu o sekuritizaci, což je velice důležité pro dlouhodobou růstovou agendu, která je v jádru záměru Evropské unie do budoucna. E, také se soustředíme na projekt BRRD, to znamená směrnice o e, rozpuštění nebo záchraně bankovních institucí, což opět, opět souvisí s nedávným vývojem věcí. E, zkrátka sklenice z našeho pohledu je vždy tak trochu napůl plná. Nicméně chápeme, že máme hodně úkolů i jiných, eh, používáme nástroj otázek a odpovědí a je to kanál, prostřednictvím kterého zjišťujeme, ve kterých oblastech se stále v terénu eh, odehrává jaksi různá implementace napříč Evropskou unii a proto my chceme sloužit vlastně jako ochránce eh, single rulebooku a proto chceme intenzivnější spolupráci s parlamentem, radou i komisí, tak abychom zajistili řádný postupy v této oblasti. Je velice důležité, aby takovýto dialog eh, se zaměřoval na poskytnutí mandátu naší agentuře, eh, Eh, který bude mít jasně, jasně stanovený obsah, jasně stanovené termíny. Eh, dohledová konvergence ESFS jasně poukazuje na potřebu zvýšit konvergenci dohledových orgánů. My si myslíme, že v této oblasti jsme vykázali hodně činnosti, tlačíme na banky, aby tyto posílili svou kapitálovou pozici a eh, vyčistili si rozvahy i výsledovky jsme poměrně blízko dokončení asset quality review a zátěžových zkoušek a opět banky podnikly významné kroky na to, aby se připravili na tyto, na tyto zkoušky. Během posledního roku bylo vydáno eh, kapitálových nástrojů zhruba 120, mil za 120 miliard euro a byly připraveny další prostředky zhruba ve stejné výši na vyčištění výsledovek, tak aby se situace zlepšila, takže věci se posouvají správným směrem. Rovněž jsme připravili pokyny pro eh, dohledový a evaluační proces, což je něco, co mohou používat zejména přeshraničně činné skupiny k identifikaci rizik a e, k jejich případnému zamezování v bankovním sektoru. Mm, naše pracovní e, kolegium se také zlepšuje. E, měli jsme celkem 8 případů jaksi přeskumu, přičemž v mnohých z nich došlo k pozitivnímu výsledku. Jsme přesvědčeni, že právní základ pro naši práci k té dohledové konvergenci by se také nechal posílit a pokud budete mít zájem, můžeme vám navrhnout několik málo, náv- eh, několik málo poznatků k této věci. No a nakonec ochrana spotřebitele finanční inovace, což je oblast, kde v poslední době navyšujeme svou aktivitu První mandát v této oblasti, první regulační mandát jsme obdrželi v únoru letošního roku, takže jak vidíte, ta práce vlastně je na samém začátku. První standardy eh, k MCD, Mortgage Credit Directive, eh, byl tady první na pořadu jednání a teď eh, začínáme pracovat na dalších mandátech, to znamená MIFIR a všechno to související, což stále ještě zpracováváme. Ale pak máme celou řadu vlastních iniciativ. E, jsme vlastně vedoucí institucí na globální úrovni e, k, to, e, k otázce virtuálních měn a vytváříme pokyny k dohlížení nad produkty a k řízení, mimo jiné také i v oblasti zodpovědného půjčování, zodpovědného půjčování na hypotéku. já si myslím, že to nemusím rozvádět, takže to je z mé strany vše. Díky. Děkujeme, pane Enrio. Slovo má Gabriel Bernardino, předseda EOPy. Thank you very much, Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Blahopřeji vám k vašemu zvolení, protože je to poprvé, co sem přicházíme po volbách a je to důležitý okamžik. Já se samozřejmě těším na naše pravidelné výměny názorů v parlamentu. Je to základní kámen transparentnosti a naší zodpovědnosti vůči evropským občanům. Budeme diskutovat také o výzvách, které nás čekají, já se na to těším. Pokud je o to, co jsme dělali v minulém roce, zaměřím se především na čtyři oblasti. Za prvé ochrana spotřebitele, to je jedna z našich priorit už od začátku. Díváme se na ochranu spotřebitelů ze dvou úhlů. Jde nám o to zajistit, že podniky jsou dobře řízeny, jsou solventní a tím pádem mohou splňovat své závazky vůči spotřebitelům. Druhý prvek je zajistit, že spotřebitelé dostanou dostatečné informace, aby mohli přijímat rozhodnutí, že dostanou hodnotu za své peníze. A v tomto kontextu se zaměřujeme na solventnost 2, ale také na celou řadu věcí, které souvisí s vedením obchodní agendy. Zaměřujeme se také na posun paradigmatu, pokud jde o prodejní praxe. Je zde několik témat, na kterých pracujeme. Zodpovědnost by měla být na úrovni správních rád podniků. My se díváme na pojišťovací produkty, investiční produkty, také na konflikt zájmu při jejich prodeji a také se těšíme na diskuse ohledně IND2, protože si myslíme, že by to mohlo pomoci posílit ochranu spotřebitele v Evropské unii. Pokud jde o regulační aktivity, tak zde máme na jedné straně pojišťování na druhé straně penze, dívali jsme se na rozvoj solventnosti 2, tam jsme chtěli dosáhnout dohody ohledně omnibusu 2, na základě toho teď vytváříme implementační standardy a potřebné pokyny k tomu, abychom přispěli k tomu, že tento systém bude konvergentně uplatňován v Evropě. Poradili jsme také Evropské komisi u celé řady aktů přenesené pravomoci, pokud jde především o kalibrování dlouhodobých investic. Přišli jsme s tou inovativní myšlenkou rozdělit nebo tedy oddělit sekuritizaci od různé úrovně rizika, různé úrovně kvality. Implementace tedy musí být konzistentní, proto jsme vydali celou řadu pokynů, které jsou určeny národním dohležitelům a já jsem velmi rád, že ten trh už není tak rozbitý jako v minulosti, že členské státy začínají tyto pokyny od roku 2014 uplatňovat a myslím si, že i Solventnost 2 se implementuje mnohem konzistentněji. Na národní úrovni jsme hodně pracovali s IIS, oni mají teď mandát na vypracování mezinárodních norem a hrají klíčovou roli, aby vytvořili jednotnou frontu evropských eh, dohledových orgánů. A to si myslím, že je velmi důležité. Pokud jde o penze, tak eh, naše práce je v jiné fázi. Jsme zaměřeni, nebo tedy Vycházíme z toho, že jak individuální, tak zaměstnanecké pojištění může sehrát důležitou roli, pokud jde o úspory. Máme tři hlavní prvky. Chceme odstranit přeshraniční překážky, posílit zprávu a řízení a mít lepší transparentnost této oblasti. Hodně pracujeme také na technických stránkách, pokud jde o financování, snažíme se najít nějaké společné stanovisko a díváme se na rámec pro dohled, jakým způsobem zde můžeme řešit udržitelnost těch penzijních nároků, protože to si myslíme, že je pro evropské občany důležité. Pokud jde o tu konvergenci supervizorů dohledu, tak to je podle mě důležitá věc pro EOPu. Samozřejmě jsme začali přikládat mnohem větší důraz na konvergentnost při implementaci Zaměřujeme se na to, abychom měli sdílený pohled na rizika, ukončili jsme partnerské revize a teď začínáme další. Máme knihu s osvědčenými postupy pro orgány dohledu, které můžete teď začít uplatňovat ve vašich zemích. Máme také indikátory, které by měly podpořit eh, konzistentní analýzu této velmi důležité oblasti v solventnosti 2 a také jsme vytvořili Supervisor Oversight Team, to je tým, který začíná pracovat s národními orgány a jeho cílem je pochopit, jak pracují a také poskytnout určitý feedback, zpětnou vazbu, aby se prohloubila ta konvergence. Pracujeme v úzké spolupráci s komisí a také s místními orgány eh, v Rumunsku. Teď je připravujeme přehled eh, nebo takové hodnocení kvality penzijního sektoru v Rumunsku. Takže to je další krok, který děláme, abychom zvýšili kvalitu dohledu nad touto oblastí. Myslíme si, že je to důležité. Pokud jde o finanční stabilitu, zahájili jsme zátěžové zkoušky, to už bylo zmíněno a výsledky budou k dispozici v listopadu. Na závěr zmíním jen dvě velké výzvy, které před námi stojí. Jedna se týká inteligentní regulace. To je věc, na kterou bychom se měli všichni podívat. Měli bychom se zaměřit na to, abychom eh, vytvářeli inteligentní regulaci, která bude přinášet to, co očekáváme, bude zohledňovat to, co funguje dobře a to, co nefunguje, bude také tato regulace vedena z perspektivy spotřebitele, bude hledět do budoucna, bude se snažit anticipovat a nejen řešit problémy minulosti bude také pravidelně revidována a přeměněna, pokud se změní realita a už ta regulace fungovat v této podobě nebude. Takže určitě na tom budeme pracovat a navážeme pozitivní dialog se všemi zúčastněnými stranami. A druhá věc a druhá výzva se týká efektivity a konvergence dohledu. To je věc, kterou řeší Evropský systém finančního dohledu. Potřebujeme, aby to nařízení se trošku změnilo, abychom posílili naši operační nezávislost, abychom měli centrální roli, pokud jde o dohled, a abychom mohli také pos, pod, poskytovat feedback národním orgánům je také důležité, aby EOPA sehrávala roli koordinátora vůči SSM v oblasti pojišťovnictví, protože si myslím, že to napomůže koordinaci dohledu v Evropě. Takže vítám tuto vyměnu názoru a velmi rád budu spolupracovat s evropskými institucemi, a dále stavět na té dobré práci, kterou jsme odvedli a kterou ještě chceme vylepšit do budoucna. Děkuji, pane Gabriele Bernardino, a nyní má slovo Stefan Major, předseda ESMA. Thank you. Uh, děkuji vám, Děkuji vám, pane předsedo, za slovo a uh, také gratuluji všem poslancům Evropského parlamentu k jejich zvolení, respektive znovu zvolení a k členství v tomto velice důležitém výboru. Eh, ať už hovoříme o jednotném kapitálovém trhu nebo unii kapitálového trhu, tak finanční regulační reforma v Evropské unii velice pokročila za posledních pět let a je zásadním krokem směrem k cíli, kterým je dokončení jednotného trhu finančních služeb. Eh, to je nutnost nejen proto, abychom eh, odstranili selhání vzniklé finanční krizi, ale zároveň jde o zásadní část naplnění celkového cíle, jimž je zajištění ekonomického Eh, oživení v Evropské unii. Nicméně eh, plný potenciál bude využit pouze, když single rulebook eh, bude aplikován konzistentně a patřičně pod dohledem, tak aby z něj mohli všichni zainteresovaní těžit. Tím, že ESMA bude ochraňovat investory a bude podporovat stabilní a řádné finanční trhy v EU. Eh, od svého vzniku před třemi a půl lety eh, ESMA přispěla k vytvoření jednotnej, jednotných pravidel EU eh, pomocí vyvíjení technických standardů a poskytování pomoci evropským institucím, pokud šlo o technické oblasti jako deriváty, hedžové fondy, soukromý kapitál, vysokofrekvenční obchodování, fondy ETF, investiční poradenství a finanční informace. Za posledních 12 měsíců ESMA dokončila 22 technických technických standardů a e, technických konzultací pro Evropskou komisi a také sedm sérií pokynů, které mají dokončit právní rámec v oblastech, jako jsou e, úvěrové ratingové agentury, e, prospekty, tržní infrastruktury, Evropské fondy sociálního podnikání a Evropské fondy rizikových kapitálů. V současnosti přeměňujeme nedávno odsouhlasené požadavky MIFID 2 na prakticky použitelná pravidla. E, já to nebudu všechno procházet, e, protože to můžete najít ve statistikách v dodatku k mému prohlášení, který vám byl rozdán. Chtěl bych zdůraznit, že během celého procesu jsme jednali e, co nejšířeji se všemi zainteresovanými stranami, a to prostřednictvím slyšení, přímých setkání a konzultací. Jednáme s mnoha asociacemi spotřebitelů, podnikatelů, eh, investorů a eh, účastníků trhu a obracíme se o názor eh, k skupině zainteresovaných stran SMSG. Eh, abych zmínil dva příklady, tak teď hodnotíme eh, téměř 800 reakcí, které jsme získali na eh, konzultační dokumenty k MIFID 2 a ESMA také obdržela přes 1500 otázek ohledně implementace EMIR. ESMA vyvinula úspěšný režim přímého dohledu na evropské úrovni. Dohlížíme na 23 úvěrových ratingových agentur prostřednictvím tematických vyšetřování, návštěv na pracovišti a analýzování informací, které agentury poskytují veřejnosti. V červnu letošního roku eh, ESMA dokončila eh, první vynocovací akci a vydala veřejné oznámení, ve kterém kritizuje Standard and Poor's Credit Market Service za nedodržování určitých organizačních požadavků. Eh, EMIR přináší více transparentnosti na trh s deriváty tím, že zavádí povinné hlášení do obchodních depozitářů. Od listopadu 2013 bylo zřízeno šest takovýchto depozitářů a na, na ty nyní dohlíží ESMA. Od té doby, co toto podávání zpráv podle EMIR eh, bylo spuštěno, eh, putují data o derivátech do těchto depozitářů. A eh, ke 30. červnu 2014 bylo ohlášeno přes miliarda nových obchodů. Regulátoři mají přístup, nebo brzy budou mít přístup k těmto datům, což by jim mělo utvořit lepší představu o rizicích spojených s těmito trhy. Pokud jde o e, identifikaci rizik pro e, investora a e, stabilitu, tak ESMA výrazně zlepšila svá data a své kapacity. Například pravidelně identifikuje a zveřejňuje data v naší zprávě, která pomůže investorům a dalším účastníkům trhu lépe hodnotit klíčové produkty a vývoje na trhu. Pokud jde o konvergenci dohledových praktik, tak jak už vysvětlili mý kolegové, Eh, využíváme celou řadu nástrojů, eh, jako jsou dotazníky, eh, průzkumy názoru a nebo peer review. Pokud jde o peer review, tak tady jsme posílili naše metodologii a více podnikáme návštěvy přímo na pracovišti. Jde nám o to, abychom poskytovali férové, jasné a nezavadějící informace maloobchodním investorům. Pokud jde o reformu finančních trhů, tak konvergence dohledu se stane vysokou prioritou aktivit ESMA a my budeme navyšovat prostředky vyčleněné na tuto oblast. Tím se dostávám k poslednímu tématu, o kterém jsem se chtěl zmínit a na které už upozornil jak Andrea, tak Gabriel, a to je potřeba stabilního rozpočtu. ESMA se domnívá, že spoluzákonodárci by měli zvážit navýšení financování ESMA eh, a také zvýšit podíl Evropské unie v rozpočtu ESMA prostřednictvím nezávislé rozpočtové linie přímo schválené spoluzákonodárci. Stabilnější rozpočet je nutný proto, aby ESMA mohla nadále plnit eh, svůj eh, účel, jímž je zvyšovat ochranu investora a podpora stabilního a řádného finančního trhu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A nyní otevírám e, diskuzi, dám slovo našim kolegům a prvním řečníkem bude Burkhard Balc. Připomínám, že máme vždycky slot e, dlouhý pět minut, takže prosím nepokládejte příliš mnoho otázek příliš mnoha lidem, aby zbyl taky čas na odpověď. Burkarde, prosím. E, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl položit krátkou otázku všem třem Eh, původně jsem chtěl, ale teď se soustředím pouze na Gabriela Bernardina a Stevena Majora. První otázka na Gabriela Bernardina. A já se tady opět vracím ke svému oblíbenému tématu proporcionalitě. Eh, jak chce v budoucnu eh, IOPA plnit povinnost proporcionality? Už jsme několikrát říkali, že nám tu chybí eh, intenzivnější konzultace. A dále by mě zajímal, eh, jak bude hodnocen časový harmonogram a konkrétně to spoždění u aktů v přenesené pravomoci. Eh, my už jsme na toto téma včera vyslechli komisaře Barniera. A dále, jak IOPA přispěje k tomu, aby postup u aktů v přenesené pravomoci dospěl do úspěšného konce. A Stevena se chci zeptat na technická doporučení vyjádření ESMI eh, eh, k právním aktům o MIFID. Eh, je zapotřebí konzistence s směrnicí a také praktická použitelnost. Já se ptám konkrétně na poradenství a na posílení kvality, tedy tak anglicky quality enhancement. Tady v podstatě jde o to, aby tady v podstatě o infrastrukturu v tom smyslu, aby se mohl informovat tedy i zákonodárce. Tak s ní moje otázka. Děkuji. Děkuji. Děkuji, eh, Burkharde, za tuto otázku. Nejprve k té proporcionalitě. Eh, jak víte, tak já jsem vždycky bránil proporcionalitu v Solvenci 2 i dalších a eh, intenzivně radíme eh, komisi, pokud jde o ty akty přenesené pravomoci, ale eh, ve všech našich standardech a pokynech, které vydáváme, máme kapitolu o proporcionalitě. To je rozhodnutí z nejvyšších úrovní EOPy. Eh, e všechny pracovní skupiny se musí soustředit na to, aby se všechno dalo aplikovat eh, proporcionálně. Takže když se podíváte na ty konzultace, tak vidíte, že eh, všechny standardy a všechny pokyny vždycky zmiňují proporcionalitu. A ta druhá otázka je klíčová a ta se týká implementace, protože všichni víme, že proporcionalita je základní princip veškeré evropské legislativy, takže i Solvence 2 Nicméně ďábel je vždycky v detailu, protože eh, jak budou eh, supervizoři implementovat proporcionálním způsobem tu legislativu. Takže eh, Součástí naší příručky pro dohlížitele jsou také pasáže týkající se proporcionality. Takže pokud jde o pilíř 2, tak ten také obsahuje proporcionální prvky tak aby mohla být patřičným způsobem implementována Solvency 2. To je jedna z našich nejvyšších priorit. Dále, pokud se týká časového harmonogramu, tak my stále ještě předpokládáme, že aktiv přenesené pravomoci budou hotové ještě letos. Očekávali jsme, že to bude v září, teď se zdá, že máme drobné spoždění. My jsme připraveni, a máme tu strategii, že Provádíme už teď veřejné konzultace eh, ohledně pokynů, které jsou zapotřebí ke spuštění Solvency 2 eh, k 1. lednu 2016. Ale samozřejmě eh, musíme mít patřičné požadavky už v roce 2015, takže takový je náš program. Budeme pokračovat s konzultacemi ohledně standardů a pokynů a jestli komise dokončí aktiv přenesené pravomoci, tak si myslím, že to stále ještě bude včas pro nás. My budeme připraveni, to je jisté. Děkuji, Eliza Ferreira. Ne, ne omlouvám se. Já si myslím, že pan poslanec Balc by rád, abych mu odpověděl. Pokud jsem to správně pochopil přes tlumočení, když tak mě opravte, pokud jsem to pochopil špatně. Jak víte, tak my v rámci MIFID 2 máme mandát na to, abychom eh, poskytovali eh, poradenství eh, ohledně investic. Na úrovni jedna je tu velice jasný směr, jak pokud jde o nezávislé poradenství, tak o ty dotazníky. Zpráva portfolia řekla velice jasně, že tady bychom neměli jaksi činit výjimky a u ostatních služeb půjde o určitý smíšený model, tam, kde, tam, tam bude eh, ESMA poskytovat technické rady Evropské komisi, tedy za jakých okolností eh, bude eh, Evropská komise mít možnost na tu quality enhancement. Takže my konzultujeme návrh textu a myslíme si, že e, tento návrh neblokuje nebo nezakazuje nic, e, na druhou stranu omezuje e, určité případy, což jasně vysvětlujeme v tom samotném textu, tedy za jakých možností bude mít komise možnost se na nás obracet. Musíme samozřejmě brát zřetel na to, že ten celkový model by měl být zlepšením pro eh, malé investory, kteří by měli moci eh, činit eh, rozhodnutí a my nyní čekáme na reakce, na zpětnou vazbu od mnoha zainteresovaných stran, které jsem zmínil ve svém úvodním projevu. A na jejich základě budeme potom měnit formulace. Děkuji. Eliza. Thank you very much for being Děkuji, že jste mezi nás zase jednou přišli. Eh, ráda bych začala tím, že vám všem poblahopřeji k práci, kterou odvádíte, protože ji provádíte za velmi obtížných podmínek. Bylo to velmi náročné období a myslím si, že obecně za to eh, pracujete tak, jak parlament a tento výbor konkrétně čekal, že pracovat budete. Tři obecné dotazy na vás na všechny. Za prvé, jak máte pocit, že se vyvíjí situace co do lidských a rozpočtových zdrojů eh, v souvislosti s prováděním vašich úkolů? Protože vy máte spoustu úkolů od legislátorů. Za druhé, eh, myslíte, že máte nebo nemáte problémy řízení v rámci svých institucí? Vnímáte vy jako předsedové jednotlivých agentur ESA Eh, že máte dost pravomocí k provádění toho, co máte provádět, nebo vás někdo blokuje, nebo vás blokuje celý systém, nebo myslíte si, že je zkrátka něco zapotřebí, co a kde, pokud ano. A za třetí, zmínili jste eh, konkrétně pan Enria jako váš jakoby vedoucí té skupiny zmínil, že je potřeba posílit spolupráci mezi vašimi jednotlivými oblastmi, eh, ale já se chci zejména zeptat na tu vaši novou dozorčí pravomoc eh, a také na dohled nad bankami ze strany ECB. Mám na mysli jednu velmi velkou banku v Portugalsku, kde ta propojenost mezi různými agenturami a mezi různými prvky toho biznisu banky byly sami příčinou nejasností a příčinou nedostatků v oblasti dohledu. Chci se vás proto zeptat, jestli už e, jste tak tyto problémy propojenosti řešili, nebo jestli potřebujete další legislativu, nebo jestli to můžete vyřešit a jak jistí si jste, že zkrátka své úkoly splníte. E, děkuji. Kdo chce odpovědět k tomu rozpočtu? E, pan Enria? děkuji za tyto otázky k rozpočtovým kapacitám a je fakt, že vnímáme stále větší a větší propast mezi počtem úkolů, které máme a mezi objemem prostředků, které na ně máme k dispozici. Mohu vám tady vyjmenovat několik čísel, ale zkrátka to nejzásadnější je, že máme potíže lidé, kteří mají eh, řešit všech těch 46 kolegí dohle, do, dohlížitelů, na to máme 8 lidí a e, k BRRD budeme mít nějakých 300 různých skupin, kde budeme hodnotit proveditelnost, ale máme stále jenom těch stejných 8 lidí, kteří to budou muset všechno zvládnout. A navíc je zde návrh komise a rady na zmražení našich rozpočtů na příští rok, což je skutečně něco, co způsobí, že nebudeme plnit své úkoly. E, brzy dostanete návrh našeho pracovního programu, máme vám ho poslat do konce tohoto měsíce. Momentálně probíhá reprioritizace našich úkolů e, na příští rok některé úkoly zkrátka přeřazujeme do takzvané kategorie B, kdy říkáme, když budeme mít e, prostředky, tak to uděláme, ale jinak to budeme muset odložit. Takže to je pro nás skutečně vážný problém. Co se týká řízení, tady bych asi řekl, že to tak nějak funguje. My jako EBA jsme se teď dostali do fáze velice komplexního Eh, velice komplexního systému, jednoduché většiny, dvojité většiny a tak dále, ale přesto stále ještě můžeme rozhodovat. Ale je to systém skutečně dosti komplexní. Eh, když se podíváte na centrální banku nebo na SSM, SRM, e to jsou všechno instituce, kde budou mít nějakou řídící zprávu, což je určitý počet hlasů, který se pak může použít skutečně evropským způsobem. Možná něco takového by bylo vhodné i pro naše tři agentury. A nakonec, co se týká propojenosti jak krosektorálních skupin a tak podobně, um, jenom abych se vyjádřil k tomu konkrétnímu případu. My jsme už zaznamenali případy, kde jsme měli banky, které měly různé ceřiné společnosti nebo různé pojišťovny a ta propojenost není vždy eh, podle směrnice o konglomerátech. Takže Eh, respektive tam je proto výjimka, pokud vím. Takže eh, všeobecně lze asi říci, že ta efektivnost směrnice o konglomerátech není asi dostačující z hlediska dohlížicích institucí. Eh, probíhá teď přeskum, komise by měla vypracovat nové návrhy, které doufám budou co nejambicioznější, protože osobně skutečně nejsem spokojen s tím, jak věci zatím fungují. A velice rychle ještě, Steven, zkusím být stručný, pane předsedo. Eh, nejdříve k otázce lidských a finančních zdrojů. Musíme měnit priority. A to znamená, že některé právní závazky, které máme v legislativně, zkrátka nezvládneme splnit. Soustředíme se na single rulebook, protože když máme vydávat a um, připravovat pokyny a technické standardy a tak dále, tak chceme, aby tyto byly kvalitní. Zaměřujeme se také na přímý dohled, to je jedna naše priorita, ale když se podíváme na věci jako Eh, rizik, eh, analýza rizik, sběr dat a tak dále, tak eh, například my máme z legislativy hodně úkolů na sběr dat, které zkrátka v termínech přistávajících zdrojích nezvládneme. Není zkrátka možné tu práci v tom čase e, fyzicky stihnout e, při takovém objemu zdrojů, jaký je k dispozici. Co se týká řízení, teď to je za druhé, Nejprve si musíme uvědomit, že jsme skutečně pokročili tím, že jsme přešli na většinový hlasovací systém a kvalifikovaný hlasovací systém. Myslím si, že to funguje poměrně slušně v oblasti single rulebook, ale v oblasti dohledu a konvergence dohledu je to problematičtější. E, osobní můj názor je takový, že pakliže se bude od našich agentur čekat víc dohledu, budeme muset mít víc pravomocí co do přístupu k datům a přístupu k dohledovým praxím. Zastávající situace je toto velmi složité. Na základě našich zakládacích nařízení nám někteří národní regulátoři říkají, že například nemáme pravomoci provádět rozhovory s lidmi přímo v terénu. A e, co se týká integrace s Frankfurtem a SSM, jak jistě víte, interakce je obvykle poměrně hodně mezi bankovním regulátorem a regulátorem pro cené papíry. E, samozřejmě my se snažíme spolupracovat s národními regulačními institucemi a snažíme se nastavit si takovou spolupráci, aby koordinace nějakým způsobem fungovala. Děkuji, ale jenom velmi stručně. E, ano, samozřejmě my máme stejné problémy jako tady kolegové, máme hodně práce, málo peněz. Ale další věc je, že přicházíme o kvalitní zaměstnance, kteří odcházejí do SSM do, Frankfur- do Frankfurtu, což je něco, co nám působí velké starosti a musíme na to zaměřit. A kromě toho musíme hovořit také o flexibilitě, respektive jejím nedostatku v pravidlech, které, která musíme aplikovat na své lidské zdroje. Co se týká té spolupráce, já si myslím, že je velice důležité, abychom získali nějaký mandát, který nám umožní řádně koordinovat otázku pojišťovnictví vzhledem k SSM. Máme koordinaci na obou stranách, na straně pojišťoven i bank a určitě se potřebujeme takto propojit s SSM, pakliže se chceme vyhýbat otázkám, jako jste nastínila vy. Děkuji. Kane Swinburne má slovo ECR. Děkuji. Já bych vám ráda ze celého srdce poděkovala nejenom za to, že jste přišli, ale za to, že eh, jste neustále takto aktivní a vaše týmy jsou tak angažované a spolupracujete s vyjednávajícími týmy eh, Evropského parlamentu těchto témat. Vážím si toho, že bez ohledu, kam zrovna jdu, na jakémkoliv fóru, eh, vaše agentury říkají, jakým způsobem pracují. My to vnímáme a já jsem velmi ráda, že to máte za úkol vy, že to nejsme my politici, kteří by arbitrárně stanovovali nějaká čísla. Eh, navážu na Elisu, eh, co se týká lidských strojů. Já chápu, že tato doba je naprosto bezprecedentní a chtěla bych se vás všech tří zeptat, zda eh, plně využíváte tu pravomoc, kterou máte přizvat si národní odborníky, abyste řešili konkrétní otázky v členských státech a za další, to je na Stevena a všechny ostatní asi taky. Otázka phasingu. E, já znám ze své práce jako zpravodajky na CSDR, že některé termíny e, pro psaná pravidla jsou pak navázána na vstupování v platnost dalších aktů v přenesené pravomoci e, na místo tedy konkrétních dat. Takže určitá flexibilita, co se týká toho, jakým způsobem se budou zavádět um, nové prvky legislativy konkrétně implementace e, tady je, aby se, abychom se vyhnuli tomu takzvanému nárazovému efektu, že tedy nějaké pravidlo najednou vstoupí v platnost. To hovořím zejména o těch infrastrukturních otázkách. Pakliže máme tu fázi phasinu, tak e, se neděje to, že by se všichni snažili implementovat novou věc najednou a možná, že u menších institucí existuje nějaká příležitost eh, poučit se ze zkušeností lépe financovaných institucí, než se do takové implementace vrhnou. Takže eh, vaše názory na phasing eh, by mě zajímaly. Dobrá, děkuji. Kdo se k tomu vyjádří? Já. My se samozřejmě snažíme Eh, ty přizvané národní experty využívat maximálně, máme jich několik, ale je to stále těžší, upřímně řečeno, protože například v oblasti pojišťovnictví u národních eh, orgánů, které musí implementovat Solvency 2, samozřejmě všechny národní státy využívají všechny své a zejména ty nejlepší zdroje, že ano? Takže v posledních 12 měsících přizvávání eh, expertů z národních států bylo velmi složité. Snažíme se to využít maximálně, jak říkám, ale nevždy to jde. Děkuji. Já bych jenom zdůraznil otázku těch národních odborníků. I pro nás je to stále složitější. Eh, často je to složitější než nábor našich vlastních, eh, našich vlastních zaměstnanců a je to proto, že národní regulátoři jsou ve stejné pozici jako my. Tito národní experti jsou financováni ze strany národních regulátorů a někteří na to zkrátka na ní nemají peníze poslat nějakého odborníka do ESMY. Takže my se snažíme rekrutovat národní odborníky, ale ne vždy to jde. Eh, snažíme se procesy eh, rekrutingu zlepšovat, ovšem ten zásadní problém, jak říkám, je, že jsou placeni národními státy, které ovšem také čelí úsporným opatřením. Eh, co se týká phasingu a postupného zavádění legislativy, obecně to se snažíme dospět takového řešení, podle Emiru a podle CSDR, které by fungovalo tak, abychom plnili eh, požadavky a závazky G20 a mm, zároveň víme, že v některých oblastech, zejména pro malé instituce, jsou určité problémy pro implementaci nových pravidel a regulací. Například víme pro některé malé nefinanční subjekty, ale i finanční subjekty bude obtížné získat clearingové služby a z této perspektivy jsme rovněž zaujali eh, postup phase-in, eh, například u těch eh, centrálních protistran ale u CSDR žádný takovýto face-in nemáme. Na druhou stranu zde máme určitý manipulační prostor, takže ten se snažíme maximálně využít, abychom zajistili, že ta implementace proběhne prakticky, protože naším zájmem ve finále je, aby subjekty na trhu se těmito nařízeními mohly i řídit. Ale samozřejmě musíme respektovat legislativu první úrovně a mm, v případě CSDR nemáme žádný takovýto face-in předpokládán. Děkuji Teď za Alde Michael Teurer. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Nejprve bych se chtěl zeptat Andrej Enria. Zde jste byli informováni o tom, že příspěvky na záchranný bankovní fond jsou v některých zemích daňově odpočítatelné, respektive budou například ve Francii, nicméně v jiných zemích ne. Tak je tomu například v Německu. Eh, vidí EBA v této souvislosti nějakou nutnost jednat z pohledu e, ochrany hospodářské soutěže, respektive narušení hospodářské soutěže. A má druhá otázka se týká e, orgánu pro e, cené papíry a trhy. V literatuře ze Spojených států a Evropské unie se poukazuje na roztříštěnost právních předpisů a když hovoříte o jednotné knize pravidel, tak eh, do jaké míry eh, hodnotíte úsilí o eh, harmonizaci v Evropské unii na bodové stupnici od 0 do 10? Jak pokročila harmonizace a integrace? Jak daleko jsme došli a jak to vidíte v porovnání se situací ve Spojených státech amerických? Děkuji. Pan Enria. Děkuji. Eh, k té první otázce nemám mnoho co říct. Je pravda, že v mnoha eh, oblastech jsou na národní úrovni různé daňová, různá daňová pravidla, která mají negativní dopad na eh, rovné hřiště. Jde o různé stropy odpočítatelnosti a další Eh, ustanovení, která mají dopad na kapitálové daně a tak dále. Já se přiznám, že přesně ne, jsem nevěděl o rozličném nakládání s těmito příspěvky do bankovního fondu. Nicméně my jsme regulátoři a snažíme se eh, nastavovat rovné hřiště eh, tak, jak to jen jde, ale v oblastech, které, které nejsou harmonizované, můžeme dělat velice málo. E, pokud jde o úspěch harmonizace, já jsem se pokusil e, o takový nástin ve svém úvodním e, projevu. Došlo k značnému pokroku, takže já jsem poměrně pozitivní, já bych to neobodoval desítkou, tak jak jste se mě ptal, bylo by to nižší číslo. Nicméně je to jako pokusit se vyprázdnit moře čajovou lžičkou. Čím déle to děláte, eh, tak tím se vám to zdá těžší. Někdy je to frustrující, ale myslím si, že máme klíčové společné definice a eh, od let, loňského roku eh, neustále předkládáme přes 7 tisíců datových bodů pro banky, které jsou čím dál lépe srovnatelné. Takže myslím si, že to je pokrok v harmonizaci, na který jsem velice hrdý. Děkuji. Eh, já bych se chtěl eh, stručně vyjádřit, pokud jsem pochopil správně otázku přes tlumočení. Eh, tak pokud jde o úroveň integrace, tak tedy integrace v Evropské unii v porovnání se spojenými státy, které jsou takovým měřítkem. Tak já bych chtěl říci, že za poslední roky jsme učinili enormní pokrok Posílili jsme finanční stabilitu a ochranu e, investic, ale zároveň jsme pokročili s jednotným e, trhem. Mnoho směrnic se nyní e, přesouvá do sféry regulace. Máme MIFIR, EMIR, CSDR, pravidla pro short selling. To je obrovský pokrok, který odstraňuje různé větší i drobnější rozdíly mezi členskými státy. Tady jsme pokročili opravdu hodně. Já bych to ohodnotil šestkou což podle holandského systému by bylo uspokojivé. Nicméně práce ještě není skončena a diskuze o unii kapitálových trhů je známkou toho, že musíme ještě pokročit ve standardizaci, abychom dosáhli opravdu e, unie kapitálového trhu. E, dále, pokud jde o tu konvergenci, e, zda všichni dohlížitelé aplikují pravidla stejným způsobem, tak realita je taková, že tady jsme ještě tolik nepokročili jako u jednotné knihy pravidel jako takové. Děkuji a za GUE Fabio De Masi. Děkuji, pane předsedo. Já mám tři otázky, v podstatě pouze na pana eh, Enriu. Nejprve eh, bych chtěl vyjádřit eh, znepokojení. Stále tu máme základní rozpor mezi dohledem nad bankami a rolí ECB, protože eh, alespoň já jsem přesvědčen o tom, že centrální banky by se měly primárně eh, zabývat eh, rolí takového posledního útočiště, tedy měly by se zabývat likviditou a solventností. V Portugalsku, kde portugalská centrální banka měla také dohledové úkoly, vznikaly občas problémy Eh, pokud jde o banku Spiritu Santo, eh, nebo v Anglii byly také problémy, vztah mezi Bank of England a Barclays byl takový až příliš těsný. Ale chtěl bych položit tři otázky. Všichni víme, že finanční krize eh, vznikla v podstatě z, ze systému shadow bankingu a já bych se chtěl zeptat, do jaké míry vidíte jako problém, že se, ne, že se váš dohled nevztahuje na sektor shadow bankingu. A za druhé, slyšel jsem určité zvěsti o tom, že zátěžové testy by měly platit i pro případnou státní pomoc. Je to pravda? A jestliže ne, jak bude státní pomoc řešena v revizi kvalitě aktiv? A dále eh, Standardy IFRS jsou vykládány v různých členských státech různě. Eh, jak budete řešit tento problém? pane Nria? Děkuji, to bylo hodně otázek, já se pokusím to zestručnit co nejvíce. Pokud jde o ten konflikt funkce centrální banky a dohledového orgánu, to je dlouhodobá debata, máme argumenty pro a proti. V zemích, kde tyto kompetence byly oddělené, zase docházelo k chybné komunikaci mezi jednotlivými orgány, což také přispělo ke špatnému řízení krize. Takže i před krizí měly některé centrální banky dohledové úkoly a e, ty selhaly a jindy zase orgány, které byly pouze dohledové, také selhaly, takže nejsou žádné důkazy, protože jeden model by byl lepší než ten druhý. Je pravda, že když existuje potenciál konfliktu, musíme mít nějaké vnitřní e, pojistky, které by umožnily řešit ty konflikty nejlepším možným způsobem. A já, pokud je mi známo, tak legislativa OSSM se snaží takovéto e, pojistky vytvořit. Pokud jde o e, shadow banking, e, tak tady v podstatě je vývoj pozitivní. Banky musely vyčistit své bilance, začaly prodávat aktiva a některé z nich byly skoupeny investory kteří jsou mimo bankovní sektor, což do určité míry přispělo k tomu očistnému procesu a přispělo to také k tomu, že i e, subjekty, které nemají tento přímý přístup, se více opírají o kapitálový trh. Samozřejmě, když máme jeden sektor, který je přísně regulovaný a druhý ne a přitom plní stejnou funkci, tak potom z toho vzniká problém. Takže zásadní je chránit rezervu aktiv a zajistit, aby ten, kdo poskytuje bankovní služby, jako je e, přijímání vkladů a udílení úvěrů, aby byl pod dohledem, aby byl regulován jakožto banka, aby bylo e, rovné hřiště což v některých jurisdikcích stále zatím ještě neplatí a my na tom pracujeme. Pokud jde o zátěžové testy, tak e, my vůbec nepočítáme v našich scénářích se státní pomocí. Máme hodnocení založené na eh, bilanci bank a je tu určitý problém u bank, které procházejí restrukturalizací, které eh, v současnosti přijímají státní pomoc. Otázka je, eh, jak s nimi naložit, protože tyto banky mají povinnost uloženou komisí omezovat své aktivity a upravovat balanci. Zatímco my předpokládáme statickou statickou eh, bilanci k určitému dni a nedovolíme bankám ji měnit. Takže my to řešíme tak, že umožňujeme těmto bankám eh, poskytovat výsledky na základě dynamické bilance, což vlastně eh, odpovídá té restrukturalizaci požadované komisí. Nicméně bude to srovnatelné na stejném základě pro všechny banky a potom banky procházející restrukturalizací ještě poskytnou další informaci o té e, restrukturalizaci. A dále e, k rozdílům v implementaci IFRS. E, v celé řadě oblastí se snažíme, tak říkajíc, sterilizovat ty rozdíly mezi účetními standardy Některé banky eh, jsou podle eh, IFRS, jiné používají národní pravidla a my musíme mít eh, určité údaje, které jsou srovnatelné u všech bank. Ale pak je tu ještě problém nedostatečných a neuspokojivých implementací IFRS v bankovním sektoru. A já musím přiznat, že e, dohlížitelé někdy poskytovali rady, které nasměrovaly ty banky různými směry, takže tady je ještě prostor pro další harmonizaci. Děkuji, Sven Gold, Zelení. E, dobré odpoledne, e, rád vás tady vidím hovořit německy. V minulém parlamentním období jsme schválili zprávu, eh, která se týkala přepracování právního základu vašich tří institucí eh, komise, Eh, vám k tomu předložila svůj názor a já bych eh, slyšel rád od vás, eh, jak, hodnotí, jak to hodnotíte, jak hodnotíte práci parlamentu a jak hodnotíte návrh komise a zejména, jaké účinky bude to mít, pokud nedojde ke skutečné revizi a pokud budete dále pokračovat na základě stejného právního základu. Poukazovali jste na to, že tady budou problémy, takže jaké problémy při vaší práci a při plnění vašeho mandátu má stávající právní základ, jaká vám ukládá omezení. A potom mám konkrétní otázku na IOPA a sice eh, pracujete eh, stejně jako komise na kalibraci eh, kapitálové, eh, kapitálového základu eh, pojišťoven. A IOPA předložila v letošním lednu návrh na základě dat a my nyní víme, že tady došlo k drastickému poklesu kapitálových podkladů, respektive, že je plánováno. A jak hodnotíte návrh aktu v přenesené pravomoci na toto snížení? snížení. Je to nějak empiricky podložené? Je to eh, jaksi opatrný eh, postup a, a odpovídá to skutečné situaci dat? Děkuji. Pan Bernardino. Děkuji, Svene, za tyto otázky. Eh, k té první otázce, ke právě o e, revizi evropského systému. Tak e, jak jsem říkal ve své prezentaci, my vítáme e, vaši zprávu, zprávu Evropského parlamentu a řekl bych, že pokrývá většinu relevantních problémů a výzev, kterým čelíme, jak pokud jde o řízení, tak také o funkci nás, předsedů a posouváme se směrem k více dohledové funkci a musíme, pokud, pokud chceme lépe plnit naši funkci, tak musí dojít k té změně, kterou popisujete. My eh, doufáme, že dospějeme do situace, kde eh, budeme mít na stole eh, legislativní návrh. Některá krátkodobá doporučení můžeme přijmout, v podstatě už je plníme, ale dále jsou tu ještě problémy v tom případě, v tom smyslu, že by nám eh, ta změna velice eh, usnadnila život což by bylo eh, přínosné v konečném důsledku pokud jde o e, kalibraci a sekuritizaci, e, tak e, my jsme to velice pečlivě analyzovali a loni jsme vypracovali zprávu, ve které popisujeme separaci mezi méně kvalitní a více kvalitní sekuritizací bylo zajímavé pozorovat, že ty eh, složitější sekuritizační modely jsou ty, které eh, mají horší výkon, zatímco ty méně složité jsou méně volatilní a mají menší kapitálové požadavky. Eh, diskutuje se o tom i na úrovni komise a data se dají zkoumat velice různě, dá se vycházet z různých období. Naše kalibrační období začíná ještě před krizí, během které byla volatilita samozřejmě vyšší, ale dá se to brát i po kratších úsecích. A my se snažíme o co nejjednodušší přístup. Dalo by se zkoumat například kvalita eh, aktiv a tam by byly určité rozdíly, ale pro nás je velice důležitým aspektem, že kalibrace práce se zakládá na rizicích, která existují. Protože kdybychom to dělali jinak, tak bychom pouze sami sobě něco nalhávali protože bychom eh, zaváděli do systému riziko, které by nebylo patřičně oceněné a eh, podle mého názoru eh, pojišťovny i penzijní fondy mají roli v tom udržitelném růstu ekonomiky a upřímně řečeno mě by mnohem víc znepokojovala situace, kde eh, se velice eh, koncentrujeme na státy a banky, než když máme různorodější eh, portfolio a tak dále. Ale měli bychom to dělat na udržitelném základě a samozřejmě teď mě nejvíc znepokojuje schopnost pojišťoven hodnotit tato rizika. Teď nemluvím o těch největších hráčích na trhu, ale mluvím o malých a středních podnicích. Jestli mají kapacitu na to, aby zkoumali rizika eh, sekuritizace a infrastrukturních projektů. A tady eh, je zapotřebí právě dohledu. Eh, já se pokusím odpovědět během 30 vteřin. Eh, tak za prvé k ochraně investic a k tomu přání, abychom byli aktivnější, tak eh, nám by pomohlo, kdyby existovala legislativa už máme eh, technické standardy a technické poradenství v oblasti PRIPS a MIFID, které pomáhají eh, posilovat ochranu investorů. Dále eh, konvergence dohledu. Tady také můžeme pokročit, pokud dojde ke změně priorit v našem financování. Už jsme hovořili o prostředcích a o osobních poznámkách ohledně toho, že můžeme získat více informací z praktik v národních státech. Ohledně standardizace my můžeme konat vlastní kroky a snažit se o přísnější disciplínu v podávání zpráv aktérům, když od nich dostáváme zpětnou vazbu a je naší tady vzájemné, naše vzájemné interakce. A nyní eh, Bernard Mono za nezařazené. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázky na pana Enriu a týkají se rozdělení kompetencí mezi ECB a orgány obezřetnostního dohledu a rozdělení jejich úkolů. Myslím si, že ECB dělá funkce, které nejsou naplánovány eh, například vůbec ve smlouvě, například SSM od roku 2013. Od roku nebo od leta 2014 eh, národní banky budou čím dál více nezávislé sami na sobě a já jsem rád. Bylo by dobré využít nekonvenční nástroje, jako například eh, rezortní operace LTRO a sekuritizace v eurosystému. Ty jsou uplatňovány případ od případu v členských státech. Měnová politika eurozóny se stala eh, skutečnou španělskou vesnicí. Teď eh, je jednodušší pochopit, eh, proč pan Draghi hovoří o dalším zhoršení situace v eurozóně. První pilíř bankovní unie, centralizace rizik, chce, aby EBA byla v první linii. Právě vy jste vedli tu první fázi zátěžových testů v roce 2011, ale nebyli jste příliš prozíraví v té době. ECB právě vám svěřila úkol provést tyto zátěžové zkoušky a proskoumat kvalitu aktiv. I když rozšíření těchto pravomocí není povoleno vašemi statuty, ECB v listopadu začne dohlížet nad systémovými bankami. Tím pádem ECB začíná mít hegemonní postavení. Dva roky po svém vytvoření se EBA zcela odsouvá ze své původní pozice, kde mělo provádět dohled. EBA by se měla spokojit s nějakou druhou řadou rolí, i když solventnost celého bankovního systému v Evropské unii je velmi poškozena. Pane předsedo, jak si myslíte, že budete dále fungovat, když je zde takováto hegemonie Evropské centrální banky a jejího prezidenta? Nemysle si, nemyslíte si, že evropský dohled by měl být eh, na straně EBA, jak o tom hovoří zpráva účetního dvoru z července? Pokud eh, to tak nebude, tak eh, jak si myslíte, že budou vypadat v následujících čtvrtletích vaše vztahy s ECB? Myslíte si, že od nich eh, získáte to, že by ECB sdělila široké veřejnosti výsledky zátěžových testů svých bank? Děkuji. Pane Enria, chcete odpovědět? Ano, děkuji. Nejsem si jist, jestli zvládnu všechny ty body, které jste řekl. Doufám, že alespoň ty hlavní dokážu proběhnout. Aby bylo jasné, tak ECP, nepře, ECB nepřebírá úkoly, které byly svěřeny EBA. EBA nikdy nebylo orgánem, který by prováděl přímý dohled nad bankami. Ty úkoly, které se přesouvají na ECB, byly až dosud na národních orgánech. Nicméně já tím neříkám, že to není změna situace. Ano, je to změna situace, kdy EBA a ECB pracuje. Dochází zde tedy ke změnám směru. ECB nás bude žádat, abychom vyprodukovali jednotný soubor pravidel, protože pro ECB bude obtížné uplatňovat jiná pravidla na banky, třeba ve Francii, v Německu a tak dále, takže zde bude požadavek na harmonizaci standardů a to bude na nás. Pokud jde o zátěžové zkoušky, tak já jsem říkal vždycky i zde na tomto výboru v minulosti, že nejsme příliš spokojeni s právním uspořádáním a zasazením našich kompetencí protože máme posuzovat riziko a přitom nemáme právní zodpovědnost za vedení eh, zátěžových testů, jenom je koordinujeme a iniciujeme. Takže to se nemění, ale doporučili jsme všem orgánům v Evropské unii, aby provedli revizi kvality aktiv a to bude v eurozóně to globální hodnocení ECB, u jiných bank mimo eurozónu, budou také fungovat naše doporučení a ty zátěžové testy budou jedinečné, tedy jednotné. My jsme věnovali čas tomu rámci, pokud jde o metodiku, odhalování a spolupráci, nebo tedy zveřejňování a spolupráci s ostatními eh, bankami ve všech 28 členských státech. A to je velmi důležité proto, aby bylo možné srovnat banky v eurozóně a mimo ně. Z těch 46 skupin, které pravidelně monitorujeme, právě pět eh, z nich je usazeno, usazeno jenom v eurozóně. Většina z nich eh, je v eurozóně i mimo země, které se tedy nebudou připojovat do SSM. Takže my máme fungovat pro všechny z nich a pokud jde o tu dohledovou funkci, potřebovali bychom více času, abychom mohli zajít do detailu, ale snažíme se vytvořit metodiky, které jsou potom uplatňovány konzistentním způsobem jak ECB, tak i dalšími orgány mimo SSM, a to v úzké spolupráci se všemi orgány. Děkuji. Děkuji a potom to prvním kole zástupců jednotlivých politických frakcí. Teď budeme združovat otázky, takže poprosím poslance, aby se drželi limitu dvou minut a začneme první skupinou otázek. Jako první má slovo Gunnar Hockmark. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tyto prezentace. Pane Enrio, vy jste v té své prezentaci zmínil roztříštěnost finančních trhů. A to je důležitý výchozí bod pro naše diskuzi. Zároveň, když diskutujeme o kapitálové unii, kterou mimochodem už máme, ale říká se i Evropská unie. A je tam tedy volný pohyb kapitálu mezi jinými věcmi. Takže zároveň, když o tom hovoříme, pozorujeme tedy tuto fragmentaci, toto roztříštěnost. A možná by bylo dobré, abyste o tom pohovořili všichni tři, ale máme málo času a předseda se tváří zklamaně, když se vás na to ptám. Mohl byste nám trochu říci, jak tato roztříštěnost vypadá a možná také váš názor na dopady této roztříštěnosti z hospodářského hlediska, ale také z hlediska dohledu. A kdybyste to zvládnul za dvě minuty nebo něco podobného, tak by to bylo skvělé. Byla to jenom minuta, kterou jste využil, takže máte minutu navíc na odpověď. Pervant Beres. Děkuji, pane předsedo. Mám na vás tři jednu horizontální otázku, protože v příští Evropské komisi bude první místo předseda pověřený lepší regulací. A já vidím riziko v tom, že se vás to bude přímo týkat, když vidíme počet norem nebo standardů, za které jste zodpovědní. Takže jak si myslíte, že je možné nastolit rovnováhu mezi potřebou a vytvářet legislativu a přístupem lepší regulace? I vy chcete začlenit tento cíl better regulation, lepší regulace? do své práce, abyste přispěli k tomuto kolektivnímu úsilí. A potom, pane Enrio, jak víte, já jsem byla spravodajkou textu PRIPS, který se přímo dotýká celé řady retailových drobných investorů a pro legislativu úrovně 2 jsme naplánovali organizaci panelu spotřebitelů. Jak vezmete v úvahu tento požadavek a máte v úmyslu využít tento způsob přípravy legislativy a užitečných norem v jiných sektorech. Nemám otázku, specifickou otázku pana, pro pana Bernardina, takže ho jen zdravím. Pokud jde o pana Majora, tak bych se ráda vrátila k otázce MIF a zohlednění finančních analýz, protože vy jste zahájili konzultaci a zdá se, že finanční analýzy nejsou považovány nebo jsou považovány za výhodu, ale nepeněžní výhodu, což eh, vyvolalo velkou debatu ohledně konkurenčních podmínek eh, a roli zprostředkovatelů v této velmi kritické oblasti MIF, takže mohli byste nám říci, jaký je váš názor v této oblasti. Děkuji, Ivana Maletič. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poblahopřála všem třem agenturám, protože odvádějí dobrou práci, i když mají málo prostředků, je nesnadné harmonizovat různé postupy, když členské státy mají různé eh, názory, různé úpravy na ochranu spotřebitelů, různé přístupy, takže já si opravdu cením toho, co děláte. Máte pocit, že potřebujete větší spolupráci nejen s národními orgány, ale také možná s výzkumnými ústavy, abyste měli vědecké poznatky, které by podpořily implementaci nových metod a uplatňování standardizovaného přístupu pro Evropskou unii. A další otázka se týká jedné takové osobní pochybnosti, kterou pořád mám. Všichni souhlasíme s tím, že potřebujeme stabilní finanční trh. Ano, ten samozřejmě potřebujeme. Dnes dopoledne jsem diskutovala s mezi skupinou pro malé a střední podniky a hovořili jsme o financování malých a středních podniků a máme pocit, že kvůli tomu nedostatku rizika. Banky už vůbec nechtějí riskovat a nechtějí financovat malé a střední podniky. A měli jsme příklady malých a středních podniků, které měly záruky z Evropského fondu a nemohly na své investice získat bankovní půjčky, aniž by poskytly ještě další záruky. Takže co můžeme udělat v tomto ohledu? Děkuji. Děkuji. Nyní Kostas Mavridis a potom dám slovo zástupcům agentur pro odpovědi. Ze všeho nejdříve bych rád také poděkoval za práci, kterou jste dosud odvedli. Jak bylo řečeno, inteligentní regulace je o budoucnosti, proto bych vám rád položil velmi specifické otázky. Z toho písemného sdělení pany, pana Henry. Zde zaznělo něco o vyčištění rozvácha banka a zaznělo to i ve jeho projevu. Toto je přístup, alespoň tedy pokud vím, který spočívá v prodeji aktiv jiným třetím investorům. Dvě konkrétní otázky. Slouží to stoprocentně ochraně spotřebitelů, napomáhá to ochraně spotřebitelů a napadlo vás někdy, že restrukturalizace právního, nebo tedy soukromého dluhu by mohla proběhnout v rámci bankovního systému? Hodně se tady hovořilo také o roztříštěnosti. Já uvedu jeden velmi reálný příklad roztříštěnosti, nedostatku majetku, hotovosti a změny vlastnictví banky. Na Kypru jedna třetina největších bank, bank byla převedena s částkou, která byla zcela nepředstavitelná. Byla to velmi malinká částka, bylo to asi před dvěma lety. Někteří z vás mohou říci, že vlastnictví banka není důležité, ale já si myslím, že to důležité je, především s ohledem na malé a střední podniky. A konečně bych rád slyšel váš komentář na toto téma, především pokud jde o sekuratizaci malých a středních podniků. A ještě poslední otázka. A vidím, že už mi vypršel čas, takže poslední komentář pro agenturu ESMA. nižší úroveň dostupného výzkumu pro všechny úrovně investorů povede de facto k zákazu využívání těchto finančních služeb. Takže bych byl rád, kdybyste mi odpověděli i na tuto poslední otázku. Děkuji. Tak já možná rovnou začnu u těch otázek paní Beres, eh, lepší regulace a rozvaha, já už jsem se o tom zmínil. O této inteligentní regulaci to je rozhodně věc, na kterou musíme dohlížet. My všichni tři máme spoustu věcí, které musíme implementovat a musíme to udělat inteligentním způsobem. A další věc, která je velmi relevantní, tak to je hodnocení ex post, protože Často, buďme upřímní, skvělé myšlenky v praxi nefungují a měli bychom být dostatečně skromní na to, abychom se na to podívali, abychom to zrevidovali, když to nefunguje. Pokud o zveřejňování, tak eh, rok za rokem eh, vydáváme spoustu věcí, ale lidé to nečtou, takže nezískáváme ty výsledky, které bychom eh, chtěli, takže musíme změnit přístup. Takže to je také velmi důležitý krok a zařadíme ho na náš pořad jednání. Pokud jde o PRIPS, tak budeme mít spotřebitelské testy. Naším cílem je mít tedy přístup, který bude mít ten třístránkový soubor. Potom také plánujeme panel spotřebitelů a konzultaci. Chceme do toho také začlenit klíčové věci, které se týkají nákladů a odměňování. Myslím si, že i to je součást inteligentní regulace. Děkuji, pan Enria. Ne? Možná bych se měl zaměřit na dvě věci, také s ohledem na čas, a to je roztříštěnost a malé a střední podniky. Myslím si, že je správné říci, že jsme pracovali na kapitálové unii, nebo snažili jsme se vytvořit kapitálovou unii už velmi dlouho, už dvě desetiletí. A měl bych také říci, že jsme tento proces v minulých letech urychlili. Zároveň musím říci, že zatím ještě jsme toho nedosáhli. Zde jasná rozčíštěnost a příklad toho je, že když investor z jedné země chce investovat do malého a středního podniku, tak ten malý a střední podnik eh, si bude nejistý informacemi. Takže bychom chtěli vytvořit větší trh pro financování malých a středních podniků. To by znamenalo jasnější informace pro malé a střední podniky, zjednodušené informace. A my jsme předložili návrh komisi který spočívá v tom, že malé a střední podniky, které jsou na trhu MTF, eh, aby eh, odpovídali tedy speciálním způsobem, který je uspůsoben pro malé a střední podniky, ale navrhujeme i další opatření, která se týkají rozšíření tohoto trhu pro financování malých a středních podniků. Pokud jde o výzkum eh, a šetření v rámci MIFID, tak způsob, jakým v současné době je to propojeno s transakcemi ze strany makléřů a brokerů, takže potom tedy makléř tedy vykoná transakci a v těch nákladech na transakci je zahrnuta také cena tohoto šetření. To znamená, že spíš jde o cenu tohoto šetření než eh, o jeho kvalitu. Měli bychom se na to podívat eh, z toho hlediska, zda je to správná pobídka, zda je to správný model v takovéto situaci a zároveň bychom mohli vytvořit takový model, kde by tedy toto šetření bylo dostupné i u malých a středních podniků. Dostali jsme další návrhy, díváme se teď eh, na konzultaci s dalšími zúčastněnými stranami. Myslím si, že by bylo předčasné o tom hovořit, ale může být model, kdy to šetření je motivováno pro, pouze tou transakcí na druhé straně. To může být také vedeno tím, že chcete pokrýt všechny součásti a že chcete pokrýt také malé a střední podniky. Děkuji. Andrea. K té roztříštěnosti, to musím říci, že to nás velmi trápilo, viděli jsme to i v průběhu krize a došlo tam k velkému kroku zpět na bankovním trhu. Došlo k snížení přeshraničních toků a toto snížení se zaměřuje především u expozice finančním problémům. To znamená, že v rámci meziskupiny nebo ty přeshraniční skupiny, které byly tím mechanismem na integraci jednotného trhu, tak eh, ty se rozbily a teď jsou vlastně v národních hranicích. A to vedlo k celé řadě důsledků. Například stav eh, měnové politiky není promítán stejně do celé eurozóny. To znamená, že některé malé střední podniky z toho nemají prospěch a, a došlo také k napětí ve vztahu těm dohledovým orgánům, protože někdy zde byly banky, které byly v obtížné situaci a protože e, byly uzamčeny v národních hranicích, tak nemohly být přesunuty někam jinam. My jsme uh, hodně pracovali jako mediátoři, zprostředkovatelé, ale klíčový bod podle mě je ta část Recovery and Resolution, protože národní orgány se snaží všechno omezit, protože mají pocit, že když vypukne krize, tak za to budou muset zaplatit lokálně. To znamená, že eh, když by zde bylo ujištění v tomto smyslu, tak by bylo možné snížit ty bariéry a finanční toky by přes hranice plynuly bez problému. Chci jenom dodat eh, k té lepší regulaci, že pro mě je důležité, aby u balíčku G20 a bezilijského balíčku, které byly začleněny do celé řady iniciativ, eh, abychom prostě dokončili to, co už je rozběhnuto a abychom nezačínali něco nového, abychom nezačali přepracovávat řadu iniciativ, jako to často žádají banky. To je pro mě důležitý bod a, a často banky si stěžují na tyto balíčky, že prý to brání půjčování malým a středním podnikům. Já tomu osobně nevěřím. My už jsme navrhli a implementovali také uh, podporný faktor pro malé a střední podniky a půjčování malým a středním podnikům. To znamená, že ty podmínky pro ně nejsou zdaleka tak tvrdé jako pro jiné vypůjčovatele. A jak víte, budeme tomuto parlamentu dále poskytovat informace o půjčování malým a středním podnikům. Do budoucna pracujeme na sekuritizaci, abychom vytvořili kanály, které by mohly nést financování této části ekonomiky. Děkuji. A jako první v další skupiny má slovo Brian Hayes. Děkuji, pane předsedo. E, jistě vás potěší, že mám stručnou otázku, která vyžaduje stručnou odpověď. Ta se týká e, zátěžových zkoušek. Měl jsem pocit, že ve své prezentaci jste se záměrně vyhýbali definitivně tomu, abyste řekli, že budeme mít výsledky už v listopadu. E, já se na to ptám, protože v mnoha zemích Eh, například u nás doma proběhly troje zátěžové zkoušky z pochopitelných důvodů. A je to skutečně velká překážka eh, půjčování do reálné ekonomiky. Pokud eh, rekapitalizujete banky, tak překvapivě všechny při zátěžové zkoušce budou mít peníze, že ano? My jsme na to upozorňovali už dřív, nejdřív to mělo být na začátku tohoto roku, pak v létě a pak tedy na podzim. Tak kdy budou ty výsledky? Budou v listopadu? Nina Shield. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, na základě debaty v tomto výboru o rozpočtu eh, těchto agentur jsem se chtěla zeptat na jednu konkrétní věc, ale už to tady zaznělo, takže já bych jenom řekla to, že si uvědomuji, jak se rozvíjí role těchto agentur, ale stávající aranžma financování skutečně není dostačující. Komise přitom vydala v srpnu zprávu, kde byly alternativní modely a já se vás chci zeptat, co si vy myslíte, že je nejlepší model financování pro vás? A vzhledem k tomu, že máme rozpočtová omezení, jaké další alternativy já vím, že jste tady reagovali na určité komentáře, ale já se chci zeptat, jestli jste řešili nové technologie například, protože jsou zde obavy o sběr dat. Ehm, já vím, že například datová analýza může mnohé z toho vyřešit. Chci se zeptat, jestli jste to eh, zkoumali, jestli to plní vaše požadavky. Ehm, mluvili jste o nedostatku flexibility vůči kritériím komisí. Hovoříme tedy o otázkách jazykových a otázkách národních bilancí, nebo to ještě něco jiného? Ehm, žádali jste o to, že eh, byste mohli dostat třeba výjimku, mohli bychom my vám v tom nějak pomoct a velice rychle i tyto instituce byly zavedeny, aby se zajistila užší spolupráce ehm, mezi národními eh, dohledovými agenturami, abychom podporovali konvergenci v otázce dohledu. Eh, jakou konkrétní činnost ESMA provádí, aby zajistila, že se aplikují pravidla jednotného trhu rovně ve všech členských státech a že eh, neexistuje žádná možnost regulační arbitráže? A pane Bernardino, ehm, Opět vy říkáte, že chcete eh, používat do větší míry peer reviews. Eh, řekl jste, myslím, eh, že proběhly tři tyto přeskumy. Jaké byly závěry z nich? Děkuji. Děkuji. Werner Langen? Děkuji, pane předsedo. Já mám tři stručné otázky. Řečník bez mikrofonu. Nejprve na pana Enriu. Co budete dělat po čtvrtém listopadu, až eh, proběhne stanovení standardů centrální bankou. Eh, to se rozpustíte, nebo zůstanete tak, jak jste, nebo co se bude dít? Eh, to je otázka, která nás všechny zajímá. Za druhé na pana Bernardína. Vy jste hovořil o inteligentních regulacích. My se trošku obáváme, že trošku přestřelíte v této oblasti. Eh, na jakých příkladech to chcete zavádět? A třetí otázka na pana Majora. Ehm, my jsme hovořili s komisařem Barnierem, to bylo zrovna včera, a u derivátů eh, jsme řešili otázku clearingu u derivátů neobchodovaných na burze. Eh, pracujete na tomto, nebo eh, s tímto ne- nemáte nic co dočinění? Eh, například tedy uznávání těch burz na třetích, ve třetích státech, při rovných standardech a tak dále, aby tedy tam se ty deriváty nemusely klírovat. Děkuji. Renato Soru. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě velmi stručné otázky pro pana Andrew a pro pana Bernardína. Možná se ta má otázka blíží tomu, co už jsem implicitně vytušil od kyperského kolegy. Vy jste předtím odpověděl k té symetrii regulace mezi bankovním systémem a stínovou stínovým bankovním sektorem. Říkáte, že často banky prostě převedou svá aktiva jiným finančním institucím, jiným investorům, kteří s nimi potom naloží jinak. A já se říkám, zda způsob, jak omezit shadow banking se všemi nebezpečími, které to představuje, není také regulovat převod některých aktiv z bankovního systému na nebankovní finanční instituce protože možná bychom se měli snažit chránit středatele, ale možná i ty, kteří si vypučují, nejenom ty, kteří eh, půjčují peníze. Když si někdo jde půjčit eh, peníze do banky, tak se chová jinak, než když jde půjčovat peníze někam jinam, nějaké nebankovní instituce. Protože někdo se třeba nechce ocitnout eh, v rukou takovýchto institucí, které známe z knihy třeba Barbaři před branami, protože eh, tito lidé nebo tyto instituce potom mají jiné chování i v okamžiku, kdy potom vymáhají zpátky své peníze. Takže to je problém, který podle mě je důležitý. A mám zde i otázku pro pana Bernardína. Před jistým časem komise vydala dokument, zelenou knihu o důchodovém systému v Evropě, v Evropě, která neroste, která stárne, kde chybí práce, se zdá, že velmi brzy nebudeme mít čtyři eh, pracující na jednoho důchodce, ale dva pracující na jednoho důchodce. Takže ty osobní penzijní systémy mohou být eh, částečně odpovědí na tu problematiku veřejných penzí ale potřebují ještě větší dohled a obezřetnost. Děláte v tomto sektoru něco speciálního, protože v některých zemích se v tomto ohledu naráží na závažné problémy. Děkuji, Andrea Andrea. Uh, Děkuji vám mnohokrát. Začnu tou rychlou odpovědí. Ano. Výsledky budou, a budou do konce října, v druhé polovině října. To už jsme vám ale sdělovali. Takže výsledky budou a e, my už jsme zveřejnili e, ty šablony až 12 000 datových bodů pro každou banku. Pardon, cože, bez mikrofonu? Pro všech těch 124 skupin, které máme na starosti, ano nebo respektive de facto my jsme vám sdělovali, že banku Spiritu Santu z toho byla vyloučena, protože tam probíhá restrukturalizace. Dobrá, eh, teď možná otázka eh, pana Soru. Eh, omluvím se panu Mavridisovi a budu hovořit o tom transferu aktiv. Samozřejmě, jak říkám, Eh, existují zde jaksi regulační otázky, pakliže eh, hovoříme o regulačním sektoru banka, a stínovém bankovnictví. Nejprve clearing eh, bilancí je důležitá věc, pakliže banky mají špatné, špatné, špatné nástroje, finanční nástroje ve svých bilancích, tak to, tak to není dobré, protože vkládají peníze do těch špatných zákazníků a nemají dost peněz na ty kvalitní zákazníky, takže eh, musí provést clearing eh, bilancí, odepsat ztráty, prodat vše investorům, tím pádem se mohou lépe zrekonstrualizovat a mohou obnovit svou kapacitu na půjčování. Ale správně jste oba řekli, že samozřejmě i pro ty um, půjčující subjekty je toto problematické. Jedna z hlavních zkušeností krizi, z krize je, že když se přesunete do běžného distribučního modelu, tak ty eh, úvěrovací společnosti, eh, pakliže pouze poskytují úvěry, neprobíhá screening, není to odpovědné a ve finále je to eh, špatný výsledek jak pro úvěrující, tak pro úvěrované. Eh, takže je velice důležité mít kritéria, která umožní bance eh, mít pod kontrolou kontakty se zákazníky, aby mohl probíhat řádný screening tak, abychom se eh, vyhnuli toho, tomu, že například nějaký zákazník se dostane do spáru investorům, kteří, abychom tak řekli, nemají standardní investiční přístup. Ehm, standardy ECB, co budeme dělat po čtvrtém listopadu, Samozřejmě já nemohu jenom zhasnout, zamknout a odejít od toho. To musíte rozhodnout vy, že ano. A můžete to udělat kdykoliv budete chtít, ale myslím si, že nařízení SSM eh, stále ještě nedalo pravomoci vytváření standardů ECB. ECB má na starosti dohled, ale stanovení standardů je stále u EBA. Jenom abychom si připomněli, eh, máme teď rozšířený, rozšířené pole působnosti na celé 28, takže předpokládám, že asi co na práci mít budeme. A ten zbytek asi nechám kolegům. Tak, eh, co se týká alternativních modelů financování, eh, my jsme k tomu mluvili poměrně jasně, upřednostňovali bychom samozřejmě stoprocentní financování eh, v nějaké rozpočtové položce nebo rozpočtovém řádku v rozpočtu EU. To by posílilo i ten prvek nezávislosti eh, našich agentur jak ve vztahu k členským státům, tak ve vztahu ke komukoli jinému, například třeba ke komisi, že? Samozřejmě jsme ochotni eh, zkoumat i poznatky přímo z průmyslu, tedy respektive z bankovního sektoru, eh, zejména do budoucna, protože naše agentury pakliže mají být eh, více zaměřeny na konzistentnost a konvergenci dohledu, což bychom měli mít podle mě, budeme hrát aktivní roli v tom dohledovém procesu jako takovém. Takže toto je něco, co může jít ruku v ruce při eh, dalším zkoumání našich možností. Co se týká nedostatku flexibility, tady máme celou řadu příkladů, například eh, zkrátka počet let zkušeností. My jsme nedávno přišli o jednoho z nejlepších lidí, které jsme měli, eh, protože abychom tuto konkrétní paní mohli povýšit, tak by potřebovala 15 let zkušeností a tak šla radši do SSM, protože tam tato pravidla nejsou a je tam daleko větší flexibilita při nakládání s lidskými zdroji. Samozřejmě eh, my jsme se snažili od komise říka, získat určité uvolnění těchto pravidel, ale zatím jsme k tomu nedostali eh, kladnou odpověď. A co se týká peer review, eh, několik těchto přeskumů proběhlo máme, vypracovali jsme seznam doporučení národním, národním dohledovým institucím a teď začínáme zkoumat, zda ta doporučení byla implementována. Eh, eh, provádíme teď podrobný přeskum svobody poskytování služeb Samozřejmě, aniž bychom spochybňovali jednotný trh, je zde stále i další celá řada otázek o poskytování služeb, protože například může být služba v jedné zemi, která obchoduje jenom v jiné zemi a jsou zde otázky řádných požadavků a e, domácího versus hostitelského státu, takže tady je jistě co zlepšovat. A i co se týče e, penzí z povolání a investičních politik pro penzijní systém, to je také něco, co zkoumáme. A inteligentní regulace, pane Langene, to samozřejmě také zkoumáme. Snažíme se, myslím, všichni jako Evropané dosáhnout inteligentních regulací, ale nesmíme to podceňovat, protože Eh, když vypracováváme standardy a pokyny jako agentury ESA, eh, nesmíme to vnímat jako jak si podkopávat národní regulaci. Naopak mělo by to sloužit jako pomůcka a svým způsobem náhrada mezinárodních eh, regulací. Takže my v Evropě chceme jednak mít celoevropskou regulaci a nad rámec toho E, národní regulaci. Ale nesmíme zapomínat na jednotný trh. A nakonec, co se týká té zelené knihy o penzích, zcela s vámi souhlasím, to je jedno z témat, které kolektivně v Evropě musíme začít do budoucna řešit. A co se týká soukromých penzijních systémů, samozřejmě i tyto hrají důležitou roli, jak e, na úrovni systému, tak na úrovni jednotlivce, ale Eh, musí to vždy začínat tím, že jednotlivé členské státy uznají, že když začnou měnit své první pilíře, a to vidíme v podstatě ve všech státech v Evropě, eh, že se snižují penze, tak musí hrát i aktivní roli v propagování toho, že budou občanům říkat, že je potřeba mít vlastní penzijní program nebo nějaký program penze z povolání, protože jinak za pár let budeme mít lidi, kteří budou dostávat daleko nižší veřejné důchody a, na, a najednou k nám začnou chodit, protože zkrátka nebudou mít z čeho být živy, až půjdou do penze. Takže eh, my konzultujeme s komisí, radíme komisi jak v otázce penze z povolání, tak v otázce soukromých penzí. Potřebujeme kvalitní evropský rámec, lidé potřebují mít důvěru v soukromé penzijní programy a upřímně řečeno, když se podíváte na situaci v celé řadě členských států, tak to tam tak není. Je zde celá řada situací, kde ty soukromé penze nemají důvěru obyvatel a já si myslím, že právě v této oblasti může hrát důležitou roli Evropa. Můžeme zvyšovat standardy na evropské úrovni. Samozřejmě, že to není e, něco pro všechny země. Někde jsou ty standardy na velmi vysoké úrovni, ale z evropské perspektivy si myslím, že toto může být jeden z hlavních bodů, které můžeme mít pro naši práci do budoucna a který by jistě udělal dobrý dojem u občanů eh, a představovalo by to dobrou evropskou přidanou hodnotu. Děkuji. A skutečně jen velmi stručně. Eh, já se pokusím. Eh, vyjádřím se ke třem věcem, když dovolíte. Jednak povinnost clearingu a implementace Emiru. My v podstatě Teď už Emir implementujeme v plné síle, povolili jsme zhruba 12 CCP, v rámci Emiru doufáme, že evropské CCP většina, alespoň snad, eh, budou finálně zautorizovány do konce roku. Kromě toho jsme teď řešili první povinnosti clearingu, jak eh, deriváty s úrokovou sazbou, tak CDS. Doufáme, že velmi brzy předáme své návrhy komisi, co se týká eh, těch eh, derivátů s úrokovou sazbou. Co se týká dalších regionů světa, ono eh, toto není tak jednoduché. Musíme hovořit o otázkách jako centrální clearing, obchodní depozitáře, balotový clearing a další věci. Eh, je to velice důležité samozřejmě rozhodnutí. My eh, komisi jsme poskytli své poradenství už v loni, co se týkalo ekvivalence s třetími státy. Ano, už v loni, eh, v září loňského roku a je to veřejné, máme to na webu. Je to naše, je to, jsou to naše informace o té ekvivalenci které jsme předali komisi, ale finální slovo má samozřejmě komise společně s CFDC. Co se týká otázek sběru dat, snažíme se využívat stávající data co nejinteligentnějším způsobem, snažíme se co nejinteligentněji používat informační technologie, ale vzhledem ke stabilitě nesmíme eh, nic podceňovat. V Evropě jsme zahájili proces, kde potřebujeme daleko víc informací. Je potřeba eh, mít plnou sadu informací o sekuritizaci. Na příští roky bude potřeba míti i v podstatě v reálném čase informace o e, ratingových agenturách a o ratingzích, které tyto vydávají. Potřebuje mít e, informace o e, pre a post transparentnosti finančních nástrojů, takže potřebujeme mít inteligentní pracovní postup. Bude to obrovský objem dát a jejich sběr a jejich ukládání bude velmi náročné, takže potřebujeme mít dostatečné zdroje. A nakonec jenom velmi stručně, co se týká financování, je velice důležité, abychom řešení vypracovali co nejrychleji, protože všechny naše závazky eh, zde máme, máme je na stole teď hned. Implementace regulací je teď zhruba na půli cesty, takže částečně to je jistě na dlouhodobý výhled, ale zároveň je to také krátkodobá otázka. Takže změna financování mezi eh, evropským rozpočtem a národními regulátory je, myslím, asi nejefektivnější a s evropským evropského rozpočtu, kdybychom byli financováni, nepotřebujeme žádnou změnu legislativy. A nakonec, co se týká stínového bankovnictví, já si myslím, že musíme být i eh, opatrní s tím, čemu říkáme stínové bankovnictví. Hovoříme o unii kapitálových trhů a e, upřímně řečeno, protože bankovní sektor je velmi mm, nejistá, nejasná oblast, rozvíjí se vlastně úplně nový sektor nebankovního financování, což jsou v podstatě částečně regulované investiční fondy, které investují do korporátních dluhopisů, což je asi pozitivní, dalo by se říci, protože Eh, máme tento celý korporátní trh, který, jak doufáme, se začne rozvíjet i na úrovni malých a středních podniků. Samozřejmě je zde malá část bankovního sektoru, kterému i já bych říkal stínové bankovnictví, kde skutečně potřebujeme získat daleko více informací a který musíme daleko lépe regulovat, tak abychom zajistili, že se tam nebude vyvíjet nějaká nerovná konkurence vůči bankovnímu sektoru. Eh, děkuji vám a nakonec v závěrečná, eh, závěrečné kolečko eh, řečníků. Máme tady také Alana Lamasura, Bernta Lukeho, kterým dám slovo, ale poprosím všechny, aby dodržovali dvě minuty. Jako první Markus Ferber. Eh, děkuji. Já mám radost, kolik kolegů se ptá na MIFID to mi dává naději do budoucna, ale teď eh, rovnou k mým otázkám. Eh, pane Bernardino, eh, já jsem se dozvěděl, že belgický dohledový úřad začíná používat pravidla MIFID v pojištění a v tady v podstatě, jestli to není tak, že členský stát by se měl přizpůsobovat vašim eh, pravidlům a není to naopak, není to takový vzájemný proces. Eh, tady jde o eh, finanční produkty a o pojišťovnické produkty, takže tady probíhá něco jiného. A e, Další věc, která mě zajímá u vás všech tří, e, až bude e, implementováno, co prohlásil předseda komise, tak to je v podstatě model, který nezná žádné hranice a všechny tři agentury budou muset velice omezit své úkoly a já vím, že musím například nebo chtěl bych se zeptat, jaké plány na takovéto omezení máte. Já vím pouze z německé zkušenosti, že byla vytvořena e, určitá zkušební centra, která byla přímo financovaná. E, mohli byste tedy e, popsat, jaká omezení si sami uložíte? Děkuji. Pan Overfeld. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já mám dvě otázky. Ta první z nich je na pana Bernardína. Čím dál častěji se mluví o takzvaných nezamýšlených následcích měnových politik, které usilují o nulové úrokové sazby. A jedním z hlavních nezamýšlených následků je e, údajně e, pomalé, ale jisté podkopání stability a solventnosti pojišťoven a penzijních fondů. Já bych byl velice rád, kdybyste se k tomu vyjádřili. A druhá otázka míří na pana Majora. Včera jsme tu měli pana Draghiho a e, on znovu připomněl tak jako v červenci, že 80% financování evropské ekonomiky prochází přes banky. V červenci e, vyzýval e, pro, vyzýval k posílení role finančních trhů. Sdílíte tento názor a co můžeme udělat, abychom eh, dodali těmto trhům bezpečným způsobem tuto silnější roli? Děkuji. Děkuji Eva Kajli. Děkuji, pane předsedo. Má první otázka je určena pro Evropský bankovní orgán. V některých bankách se snažili hodně bojovat proti špatným půjčkám, nicméně přesto je hodně půjček poskytnuto institucionálním klientům, protože někteří klienti nemohou splatit svůj dluh v termínu a to spotřebovává hodně zdrojů v bankách eh, zemí jako Itálie, Řecko, Portugalsko, Španělsko? Máte nějaký mechanismus, který by odradil banky od toho, aby půjčovali špatným finančním institucím kvůli jejich statusu, statutu bývalého klienta? Možná by to umožnilo rychleji oživit ekonomiku. A druhá otázka, to je otázka, která se týká ESMY Týká se to toho úsilí vytvořit eh, prostředí, které bude příznivé pro investice, ale je třeba dosáhnout toho, aby malý investor nebyl eh, předmětem diskriminace vedle velkých investorů a aby netrpěl škodami, které občas eh, ti velcí investoři napáchají. A mě by zajímalo vaše stanovisko vzhledem k tomu, že je zde různý názor eh, ohledně daní, daní z finančních transakcí, tak eh, tato daň hrozí, že by měla dopad na ceny. Asi 10% se rozhodlo zavést takovou tu Tobinovu daň a mě by zajímalo, jak to vypadá s investicemi, které vůbec eh, nesouvisí se spekulacemi. Já si myslím, že by to mělo omezit spekulace Existuje celá řada modelů, kde je hodně transakcí, protože někde konstatujeme, že to není úplně spravedlivé, protože někdo, kdo přímo riskuje, z toho nic nemá, zatímco zprostředkovatel na tom vydělá opravdu spoustu peněz. Takže mě by zajímalo, jak se na to dívá EBA, jaké jsou vaše záměry a co děláte, aby se všude v celé Evropské unii tato daň začala uplatňovat. V Německu by to znamenalo alespoň 10 miliard. Děkuji nyní Ellen Lamasur. Děkuji, pane předsedo. Jedna otázka pro naše tři hosty, kterým tímto děkuji. Jak budete mít eh, finanční, nebo jak si zajistíte finanční prostředky, které potřebujete? V předcházejícím parlamentu rozpočtový výbor na návrh výboru Ekon hodně usiloval o to, aby navýšil prostředky, které byly odhlasovány ministry financí. Na jedné straně zde byly bylo tvrzení, že třeba vytvořit eh, tyto dohledové orgány, které jsou nutné a na druhé straně jsme jim nechtěli dát žádné peníze, takže nakonec jsme šli až do arbitráže, abychom tedy navýšili ty prostředky, které potřebujete. A tento problém je velmi důležitý pro důvěryhodnost celé legislativy, která byla zavedena už od roku 2008, protože některá nařízení vstoupí v platnost až 10 let poté. Ale pokud tento, toto nařízení konkrétní vstoupí v platnost až po 20 letech, tak to nemá žádný smysl. Jste schopni navrhnout nějaký plán podle rozumného kalendáře a my bychom mohli paralelně, protože se uvažuje o nových vlastních zdrojích k financování evropských politik, tak my bychom paralelně se mohli zamýšlet nad tím, jak najít jiné zdroje. Když porovnáme ty vaše potřeby s tím, o čem jsme tady hovořili, s tím eh, fondem na záruku vkladů a tak dále, to je věc, eh, kterou je třeba, třeba vyřešit. Eh, musíme k tomu ovšem přistoupit odvážně. Děkuji a poslední řečník Bern Luke. Děkuji vám, pane předsedo. Má e, otázka míří na pana Enriu. E, já bych rád od vás slyšel informace o účincích regulace, kterou e, provozuje váš úřad na malé bankovní a úvěrové instituce, například na spořitelny, jako je Raiffeisen v Německu a další. Panují obavy, že požadavky na likviditu povedou k tomu, že dlouhodobé udílení úvěru Eh, střední, středně velkým eh, podnikům nebude možné, protože se to vztahuje pouze na krátkodobé vklady. A v současnosti jsou nízké úroky, což je velice eh, velký problém, protože udílení úvěru bude tím stíženo v dlouhodobém horizontu. A druhá otázka se týká ochrany spotřebitele což je velice smysluplný požadavek, ale podle informací, které mám k dispozici, je občas přeháněna. Já, je mi k dispozici jeden dopis vysoce postaveného úředníka spořitelny, že je zaplaven požadavky na to, aby se požadavky od zákazníků na různé e, informace a údaje, se kterými e, se chtějí seznámit, pokud jde o e, obsahy jejich rozhodnutí a že to nevnímá spíše jako, že to nevnímají spíše jako pomoc, ale odrazuje je to od pořizování cených papírů to je právě otázka těch malých úvěrových institucí. Takže tady vlastně e, bylo dosaženo pravého opaku toho, co jsme původně chtěli. Děkuji vám. Začneme panem Enriou. E, děkuji. E, já se pokusím odpovědět odpovědět na tu otázku půjčování všem e, zákazníkům. E, to je otázka e, bank, které zdědili ještě z krize staré problémy. Já to říkám znovu a znovu. Jestliže si banky nepročistí bilanci, znamená to, že tu na druhou straně máme firmy, podniky, které jsou vysoce zadlužené. A už od začátku krize zadluženost firem, zejména malých a středních podniků, podniků se zvýšila. E, to znamená, že firmy e, se soustředují na obnovu kapitálu a ne na kapitálové výdaje, proto jsou investice nízké a banky se soustředují na snahy o e, obnovu půjček a jejich bilance zůstávají zmražené. Takže čím více podporujeme takovou to to pročištění bilancí bank, tím eh, lépe budeme moci znovu nastartovat proces půjčování. A eh, Asset Quality Review je nástroj, který nás posouvá tímto směrem eh, jsou firmy na řízení aktiv, které absorbovaly nekvalitní aktiva od bank, což také prospívá tomu procesu. Pokud jde o e, finanční zdroje, e, tak e, znovu, my vám moc krát děkujeme za podporu. My jsme vždycky vnímali podporu Evropského parlamentu a zejména tohoto výboru a jak zmínili všichni tři z nás, stává se z toho otázka přežití. A otázka, zda budeme schopni splnit náš úkol. A e, já myslím, že jsme už vyčerpali všechna možná kreativní řešení. Například spoléháme na, takzvaný, na takzvané projektové týmy. To jsou zaměstnanci, kteří sídlí v členských státech, jsou placeni členskými státy a na část úvazku dálkově pracují pro nás a také e, pro eh, SSM a další, ale takováto podpora je čím dál méně k dispozici. Takže musíme najít nějaký způsob, jak eh, pracovat dál. Vy jste se ptal na to, jak to ovlivňuje naše schopnosti plnit výsledky. Tak jak už jsem říkal, my vám dáme seznamy všech priorit a v některých oblastech eh, bychom vám, vás chtěli upozornit na to, že bez zdrojů nebudeme moci plnit úkoly a bude na vás, jestli s tím něco uděláme. My už vyčerpáváme všechny naše možnosti téměř eh, beze zbytku. Eh, k malým bankovním institucím. My se snažíme přijímat kritéria a standardy eh, přiměřeným způsobem. Vezměme si například požadavek vypracovávání zpráv. My jsme vypracovali stejné požadavky pro všechny banky na jednotném trhu a zároveň jsme umožnili malým bankovním institucím, aby nebyly tímto příliš zatíženy. Takže tam jsme z, z, slevili z požadavků těch malých bankovních institucí. Právě tak požadavky na likviditu. E, o tom jsme hodně diskutovali ohledně německých spořitelen. My jsme vypracovali e, posouzení dopadu, které jsme loni v prosinci zaslali komisi. A to bylo založeno na výsledcích e, posouzení dopadu na vzorku čtyř různých bank a spořicích ústavů a Navrhli jsme různé možnosti úprav požadavků podle velikosti eh, té dané instituce k ochraně spotřebitele. Eh, k tomu se asi vyjádří více mý kolegové, ale pokud jde o eh, PRIPS a další legislativu, tak my se snažíme vyvíjet společné klíčové informační dokumenty. Tento dokument by měl být velice krátký, jasný a srozumitelný všem, abychom se vyhnuli eh, přílišným informacím, které nejsou příliš eh, prospěšné eh, zákazníkům a příliš zatěžují finanční instituce. Děkuji, pan Bernardino. Děkuji vám. K otázce pana Ferbra na MIFID a e, pojišťování. My nyní pracujeme na IMD 1.5, e, kde se tedy zabýváme investičními pojišťovat, pojišťovacími produkty a e, poskytujeme e, konzultaci komisi ohledně příslušných aktů přenesené pravomoci. My víme, že některé země jsou e, o krok před námi a už plní požadavky MIFID a to si opravdu žádá evropský přístup v IMD2, aby bylo všechno mnohem konzistentnější. Nakonec tu budeme mít celou řadu nekonzistentností a MIFID má určitě dobré principy a my eh, se na ně musíme podívat a přemýšlet, jak je implementovat eh, v pojišťovnictví a přitom brát na zřetel specifika pojišťovacího sektoru. To je eh, zcela proveditelné a děláme to právě teď. Pokud jde o nezamýšlené následky nízkých úroků, tak já zcela souhlasím. To už se ukazuje několik let a my eh, také voláme po diskuzi o SRB, eh, protože když máme rozhodnutí měnové politiky, tak eh, ta se přijímají z dobrých důvodů, ale je potřeba vnímat veškeré důsledky na celý finanční systém. A kdykoliv poklesnou úrokové sazby, tak je to problém solventnosti pro penzijní fondy a úvěrové instituce. Takže co my děláme? Eh, za prvé máme toto riziko pod radarem, nyní je to riziko eh, poměrně bezprostřední, je to jedno z hlavních rizik, na které neustále poukazujeme. Eh, Solvency 2 nám dává realističtější hodnocení, ze kterého čerpáme znalosti dlouhodobých závazků a snažíme se zjistit, jestli právní předpisy jsou dostatečné eh, nebo ne. A eh, i pokud jde o zátěžové testy, tak eh, jedna z hlavních zátěží, kterou nyní testujeme v pojišťovnictví, to je právě pokračování tohoto prostředí s nízkými úroky a také pravý opak prudký nárůst úrokových eh, sazeb a co to udělá s pojišťovacím sektorem. Eh, takže na to se eh, nyní koncentrujeme. A konečně zcela souhlasím s panem Lamasurem. Jde tady o důvěryhodnost evropských institucí, jde tady o důvěryhodnost naší legislativy. Někdy upřímně řečeno, já nevím, jestli to bereme vážně nebo ne, protože eh, když se podívám na rozpočet EOPA na rok 2015, snížení o 10% při všech našich úkolech, to jako vážně, Musíme mít odvahu. E, právě jak jste říkal, my můžeme vypracovat nějaký plán e, a získat na ně nějaké evropské zdroje. E, panu Ferberovi, samozřejmě, že budou probíhat kontroly. Máme rozpočtové orgány, i vy, i rada budou zkoumat naše rozpočty tak, aby byly adekvátní my, abychom, jak zkrátka, nebyli hozeni přes palubu, To my rozhodně nechceme. Steven, já se vyjádřím velice stručně, už jsme hodně hovořili o financování a já bych chtěl zdůraznit dvě věci. Za prvé, opravdu eh, hrozí riziko eh, nerovnováhy mezi starými pravidly eh, a následným dohledem a implementací. A my jsme teprve na počátku ta rovnováha tu zatím není, takže můžeme mít obavy o důvěryhodnost pravidel, které vydáváme a vydávali jsme je potřeba zajistit, aby se dostali až do nejnižších pater. E, za druhé, e, rozpočty, které předkládáme, už prošly e, důležitou diskuzí, velice obtížnou diskuzí v naší agentuře a někteří z menších orgánů platí až 30 jejich rozpočtu na naši agenturu. Takže ten rozpočet, který my navrhujeme komisi, e, už prošel poměrně tvrdým, pochopitelně tvrdým procesem, protože se přímo dotýká e, příspěvků eh, národních regulačních orgánů. Eh, dále k Unii kapitálových trhů, abych odpověděl na eh, poznámku prezidenta Draghiho. Bylo by prospěšné, kdybychom se mohli posunout směrem k různorodější financovací základně naší ekonomiky, abychom nebyli tak ovládáni bankami jako nyní. To je otázka diverzifikace a rizikovosti určitých zdrojů financování ale e, nebankovní sektor je více založený na kapitálu, zatímco bankovní sektor je založený na dluzích. A my víme, že i soukromý sektor má velký problém se zadlužením. Takže z tohoto pohledu e, by bylo prospěšné, kdybychom rozvíjeli nebankovní e, část našeho finančního trhu. A s tím je spojena celá řada aspektů, jako je vyšší standardizace, menší zátěže ohledně vlastnictví, menší složitost eh, přeshraničních podílů, přeshraničního vlastnictví, ale také eh, vyšší, eh, nebo vyšší podíl nařízení a ne směrnic a zároveň je potřeba zachovávat diverzitu kapitálového trhu, abychom tu měli crowdfunding, rizikový kapitál, sekuritizace a tak dále dále. Takže v nebankovním sektoru existuje celá řada zdrojů e, financí. E, ča- součástí toho by měla být také ochrana investorů. Lidé e, investují jenom tehdy, kdy mají jakž tak jistotu, že jejich investice je bezpečná. A tady před námi je ještě hodně práce. Máme MIFID 2, máme PRIPS, a to eh, bude eh, posilovat eh, ochranu investorů, ale Evropané spoří především prostřednictvím vkladů, které jsou pod garančním schématem a to si také žádá patřičnou míru zajištění, aby investoři měli jistotu, že jejich investice jsou v bezpečných rukou. Děkuji vám. Děkuji vám za toto slyšení, eh, které eh, pro mě bylo velice zajímavé. Eh, parlament považuje všechny tři agentury za velice relevantní orgány. Zasloužili jsme se o váš vznik a já si myslím, že jménem svých kolegů můžu říci, že náš zájemný dialog je velice důležitý a užitečný a to nejen pokud jde přímo o e, rozpočet a finance, ale také pokud jde o e, problémy, které máte s plněním svých úkolů a e, ohledně budoucího vývoje legislativy a dohledových funkcí. Takže my jsme se dotkli mnoha velice zajímavých témat a náš výbor s vámi zůstane v kontaktu a já doufám, že brzy budeme mít možnost pokračovat v našem dialogu. Děkuji vám. Vážení kolegové, myslím, že můžeme začít. Please. S naším zasedáním. Požádal jsem Oliviera Garsona, aby si sedl tady, protože si myslím, že to bude praktičtější protože budeme zacházet také do detailů. Nechceme, aby to bylo úplně formální, i když trošku formální být musíme, protože je to součást formálního zasedání Ekon. Dostali jsme nové papíry a já jsem měl čas se na ně jen velmi rychle podívat ale jestli tomu dobře rozumím, tak jsou tam určité změny v porovnání s předchozí verzí, takže jestli tomu dobře rozumím, vy potom se o nich ještě rozhovoříte, kolegové na tom budou reagovat. Jestli tomu dobře rozumím, tak je IPS zahrnuto do odpočitatelného základu A pak je zde mechanismus, který se týká derivátů v souvislosti s CRR a potom čtvrtý pilíř, který zřejmě bude poznamenán 9% vzrůstem IPS faktoru, to tady vidím v poznámce pod čarou, ale tento faktor by se uplatňoval pouze v případě, že obchodní bilance bude nulová. Takže to je součást těch nových věcí, které jsem tam viděl A pak je zde ještě něco, co není úplně jasné. Na stránce 19 toho papíru, který jste nám dal, a to je vyloučení skupinové zodpovědnosti by neměla umožnit instituci To znamená, že některé banky budou nad Prahem a tím tomu zabráníme. Nevím, jestli byste to mohli ještě trošku vyjasnit, ale to je tedy můj první dojem z toho velmi rychlého čtení. Omlouvám se za toto rychlé shrnutí, možná nám to dokážete vysvětlit lépe, ty změny, které navrhujete. A potom dáme slovo zpravodajům a dalším kolegům. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že v tom velmi krátkém čase jste upozornil na všechny důležité změny. Vážení poslanci, dámy a pánové, možná vám také přednesu takový přehled eh, výsledku takzvané sensitivity analysis eh, ty hlavní výsledky určitě by měly být shrnuty. Je to užitečné. Tato analýza, kterou někteří možná neznáte, vy jste požádali o tyto výsledky už v červenci, když jsme se setkali, výsledky vám byly poskytnuty. Když budeme tento proces eh, modifikovat, tak samozřejmě budeme muset eh, provést znovu tuto analýzu, protože už to přesně neodráží to, co jsme vám dnes předali, ale v každém případě nám to poskytuje alespoň široký obraz. Tato analýza pro výpočet příspěvku probíhala na základě konečné databáze, kterou jsme dokončili na konci srpna. Studují se tam efekty zavedení dalších ukazatelů, které budou přesně definovány orgány pro rezoluci a bude tam zohledněno také riziko. Tato analýza ukazuje, že rozšíření eh, té škály přizpůsobení se riziku, což je jeden z požadavků, který jste přednesli na našem posledním zasedání a, a změna konstrukce rizika, kom, nebo tedy kombinovaného rizika, nespůsobuje žádné větší variace. Ty výsledky mohou být shrnuty následujícím způsobem. Citlivost na eh, šíři této škály, rozšíření škály pro přizpůsobení se rizika, mění tu výši příspěvku u velkých bank a malých a středních bank, když jsme se potkali posledně, tak jsem říkal, že to je předběžný výsledek, ve finální verzi je potvrzen, takže ten efekt je na střední banky, protože právě tam je největší diverzita obchodních modelů. U těch středních bank máte lidi, kteří si hodně hrají s deriváty a tak dále, a potom máte jiné banky, které jsou zase orientovány na vklady tradičně a tak dále, takže obě dvě existují, i když jsou stejně veliké a právě proto ta škála, to rozpětí je největší a právě tam je dopad rozšíření tohoto rozpětí faktorů pro přizpůsobení se riziku nejvíce patrné. Ne u těch největších bank, ale právě tady. Kumulativní distribuce celkových eh, aktiv eh, podle velikosti skupin nepřinesla velké změny. Když jsme, nebo kdyby se změnila ta šíře rizika, tak eh, je rychle zasažena úroveň 1, protože ty velké banky jsou na to mnohem citlivější než ostatní, takže je to je takto tedy stanoven limit, který by měl být uplatňován na ty eh, velké banky. Za druhé, citlivost eh, na váhu pilířů, tam se posouvá variace v příspěvcích individuálních bank, ale nerozšiřuje se takže není to žádný eh, širší tedy posun. Eh, to zatížení pro velké banky je větší, když se zvýší váha třetího pilíře, to je ta vzájemná propojenost, eh, takže když zvýšíte jenom toto, tak to znamená, že snížíte jiné, tak mechanicky zvýšíte příspěvek největších bank. Nicméně kumulativní distribuce příspěvku na celková aktiva není změněna tou šíří toho pilíře. A potom vyloučení některých ukazatelů, podíl mezibankovních půjček na evropské úrovni, to je tedy jediný ukazatel, který zaznamenal určité změny, i když poměrně malé, pokud jde o distribuci mezi skupinami různých velikostí. Když je vynechán, tak u těch velkých bank klesá jejich eh, podíl. Ten rozdíl potom přejímají malé banky. To není věc, kterou navrhujeme, ale je to tedy ta citlivost toho systému. Když se toto eh, víme, tak eh, klesá příspěvek těch největších bank. Druhý bod, možná tedy opustím teď tuto analýzu citlivosti, to jsou hlavní zjištění. Pokud eh, nevíte, tak eh, vám to tedy ještě vysvětlím. Pokud by to bylo velmi citlivé nebo technické, tak eh, zaskočí kolega Alessandro. Potom tedy přizpůsobení se riziku. To je dokument, který jsme vám předali s kodem 70. Jak jste správně upozornil, první věc je meziskupinová zodpovědnost, jak jsem vysvětlil už v červenci a znovu na začátku tohoto měsíce. Proč je to nutno vyloučit v tomto přístupu? Původní návrh komise, ten první text, který jsme předložili na stůl, byl nebo tedy spočíval na skupinovém přístupu, když se přesuneme k přístupu solo, tak eh, kdybychom tam eh, měli tyto meziskupinové liabilities, eh, tak by to nebylo spravedlivé, protože za tu samou věc by se muselo platit dvakrát v různých členských státech. Takže Toto vyloučení ovšem podléhá celé řadě podmínek samozřejmě, takže třeba se ujistit, že toto jsou skutečně meziskupinové položky, anebo, jak už jste říkal, mezi IPS, protože v tomto návrhu navrhujeme vzorec, abychom zahrnuli liabilities do IPS. Tento vzorec eh, jsme vypracovali s těmi nejvíce zainteresovanými členskými státy, abychom eh, docílili toho, že dosáhne zamýšleného výsledku a jsme spokojeni s tím, jak je to popsáno v tom dokumentu, který máte před sebou. Týká se tedy individuálních eh, členů IPS a individuálních členů skupin, s nimiž nakládá stejně. Jak jste velmi správně upozornil, je zde jeden nedostatek, a to je sice, že žádná banka, ať už je ve skupině, na individuální úrovni nebo v IPS, tak nemůže se uměle stát malou. To znamená, že by podléhala paušálnímu systému, jenom proto, že se odečtou ty meziskupinové liabilities. Ale zase tedy budeme přistupovat stejně ke skupinám a IPS. Banka, která není malá, tak prostě není malá a nemůže se uměle zařadit na systém, na tedy seznam malých bank a využívat výhod paušálního systému pouze proto, že od toho budou tedy odečteny z toho základu BRD. Pokud jde o nakládání s deriváty, tak už posledně jsem vysvětloval, proč eh, máme určité problémy s tím účetním zpracováním. Účetní zpracování umožňuje potenciálně velmi odlišné základy pro stejné banky podle toho, nebo velmi podobné banky podle toho, v jaké zemi se nacházejí. Proč? Protože nejsme na úrovni skupiny, většina skupin by to zvládla, jenomže my jsme na úrovni solo a tam mnoho bank, které by platily příspěvky, by mohly čerpat z takzvaných místních eh, mezer a ten způsob, jak se tyto místní mezery, místní prostory řeší, tak eh, tam je to velmi eh, rozdílné. Někdy jsou ty deriváty mimo rozvahu, jinde naopak musí být plně začleněny do rozvahy a v jiných státech je to zase tedy mix obou. Komise si myslí, že by bylo zbytečné do posledního procentního bodu hovořit eh, o váze jednotlivých riskových, rizikových faktorů když bychom eh, ponechali zcela volnou ruku těmto místním specifikům. Takže při fungování jednotného trhu znovu tedy musíme říci, že účetní systém působí velké problémy. Zpracování pro které se rozhodl váš parlament v předcházejícím volebním období pro CRR. Co to znamená? Tam máme takzvaný poměr leverage, který, když máte dva deriváty opačného směru, tak eh, se vám odečnou, to znamená, že vám tam zůstanou jen směrové deriváty. A výše těch směrových derivátů v expozici bank derivátům celkově, to je výše nebo tedy rozsah spekulací, odráží rozsah spekulací, protože deriváty, které jsou používány pouze za účelem spekulací, tak jsou většinou dvousměrné. Proto to bylo vyjádřeno v CRR tímto způsobem a doufáme, že se to relativně hodí pro ten eh, výpočet příspěvku, protože nechcete pozbuzovat banky, aby používali deriváty, ale rozhodně nechcete pozvodit v tomu, aby eh, měli eh, jednosměrné deriváty. Takže když nějaká banka má tyto deriváty, tak potom tento poměr se bude velmi blížit IFRS. Pokud budou tyto deriváty obousměrné, tak potom budou vyňaty ze základu IFRS. Je to tedy více konzistentní, je to také solidní, proto je to v rámci SR, CRR začleněno. Je to v souladu s tím, jak se rozhodli spolu zákonodárci na úrovni 1 v MRL. Rozhodli se, že budou považovat pro úroveň tedy MRL pouze čisté deriváty, očištěné deriváty. Já jsem to chtěl vysvětlit opravdu vyčerpávajícím způsobem, protože je to klíčový bod pro tento parlament, takže si myslíme, že je to správný způsob, jak to měřit. Pan Barnier Myslím, že to včera řekl velmi jasně a mé instrukce jsou také velmi jasné. On si myslí, že velké banky by měly platit proporčně více, než jsou jejich tedy aktiva. A zase v proporci nebo v poměru ke svým aktivům by malé banky měly platit méně jako příspěvku, toho se nám podařilo dosáhnout pokud eh, půjdeme cestou těch eh, velkých bank, eh, tak přizpůsobení bude především u těch středních bank. V těch středních bankách bychom měli být schopni více rozlišovat mezi bankami a případně zvýšit jejich podíl na celkovém systému, pokud zjistíte, že je tam velká diferenciace. Takže když by se navýšilo toto číslo pro tyto velké banky, tak by to eh, ohrozilo střední banky, které by se už nemohly do toho fondu vůbec dostat. Eh, a banky, které měly problémy v uplynulých sedmi letech, tak to byly v podstatě v průměru jen tedy střední banky nebo banky střední velikosti. To je tedy důvod, eh, proč provizorně a dnes k diskuzi navrhujeme zastropit jakoukoliv expozici, která je výsledkem výpočtu z tohoto poměrového ukazatele na 75 IFRS, jinak nezabráníme tomu, aby se z těch velkých bank neodvedl veškerý veškerý tedy ten základ pro BRD, který by musel být kompenzován jinak. Konečně tedy rizikové faktory, vy jste velmi správně říkal, pane předsedo, že není z těch čtyř rizikových faktorů, nebo jsou vlastně tři. Jeden, to je ty dvě procenta, ty teď nebudeme probírat, my navrhujeme mít 0 až x. Navrhujeme, že v obou případech by to bylo 9 pokud jde o expozici derivátům a IPS na druhé straně. A zase je tam jedna důležitá věc, a sice když banka má pozitivní číslo na straně expozice derivátům, to znamená, že je považována za relativní rizikovou, protože je vystavena derivátům, tak by potom nečerpala ze záruky IPS, pokud jde o omezení výše rizika. Proč to navrhujeme? Připomeňme si, že toto nebude platit pro malé banky, členy IPS, protože malé banky, členové IPS jsou pod paušálním systémem. Takže zde hovoříme o tom, že Máme velkou banku, člena IPS, za ní se tedy zaručují malé banky, což je poměrně pochybné a když by tedy Rada dospěla k tomu, že tato velká banka příliš riskuje s deriváty, tak máme velké pochybnosti o tom, že ty malé banky, které jsou členy stejné IPS, by mohly poskytnout efektivně nějakou záruku. Nechceme vybízet k takovémuto chování a proto navrhujeme takovouto formulaci. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Teď dávám mám slovo Gunaru Hökmarkovi, panu zpravodaji. Děkuji vám za prezentaci. Co se, co se týká tedy přizpůsobení rizik, přiblížili jste se pozici parlamentu, my na to budeme muset navázat samozřejmě. Co se týče proporcionality, tak tady bych rád připomněl, že proporcionalita je proporcionalitou. Abych to řekl naprosto jasně, ano. A to znamená, že si nemůžete říct, že někdo zaplatí trošku víc a někdo trošku míň, jenom proto, že si to myslíte. To zkrátka nejde. Eh, protože můžete říct, že ve finále každá banka vlastně má eh, eh, malé klienty, že ano, ale o tom nemusíme mluvit, takže proporcionalita musí být proporcionální. Co se týká derivátů, tak to je asi složitější otázkou. Já si myslím, že ze všeho nejdřív se musíme přidržet toho, o čem jsme už se dohodli a pokud vím, tak vlastně není úplně jasné, co toto znamená z hlediska nettingu. Eh, asi je na místě poznamenat, že deriváty vám eh, dávají vhled do komplexnosti celého biznesu a rizikovosti v tomto smyslu, ale na druhou stranu deriváty jsou občas způsob, jak se vyhnout eh, rizikovosti. Takže to je taková hlava 22 takže já bych chtěl, abyste ale ono nejde o vlastně nějakou slabinu prezentace nebo slabinu dokumentu z komise, ale abyste nás jaksi osvítili, možná byste nám mohli poskytnout e, nějakou jaksi detailnější analýzu eh, jenom na toto téma, protože já si myslím, že musíme vědět všichni, o čem mluvíme, abychom jenom o něčem nerozhodovali. E, a, a pak zjišťovali vlastně, co jsme si mysleli, když jsme to rozhodli. Eh, bez ohledu na to, jaký má kdo názor na deriváty. To musíme vzít velmi jaksi vědecky. A co se týká přizpůsobení rizik, a to už budu končit, eh, někdy říkáme vysoké riziko, nízké riziko, někdy říkáme střední riziko. Upřímně řečeno, já si myslím, že pak, když máme systémovou krizi, tak pak, když se něco stane těm velkým, tak se to stane i těm malým. A e, v této krizi jsme viděli, že to byli hlavně ti malí, kteří měli problémy. Nebo z větší části ti malí. Pakliže ti malí jsou všichni propojeni a mají nějakou záchranou síť, tak je potřeba se tomu přizpůsobit. Ale to neznamená, že když se něco stane všem, tak to nebude problém pro zbytek světa. A to jsme, myslím, v BRRD řekli velmi jasně, že IPS musí mít právo eh, být vnímány prismatem jejich vlastního bezpečnostního systému, ale ten externí efekt je rovněž potřeba zohlednit. A myslím si, že jednak je potřeba a jednak je to v našem zájmu přidržet se toho textu dohody a já tak nějak vnímám tuto diskusi, že se trošku vzdalujeme od toho, o čem už jsme rozhodli. Musíme se přidržet toho textu, pak to bude daleko jednodušší. Takže tolik eh, mé závěrečné poznámky. Ehm, myslím si, že by bylo prospěšné, kdyby nám komise pomohla s, s jasnější analýzou, jak vnímat ty deriváty z různého hlediska. Děkuji vám. Děkuji vám, Elisa Ferreira. E, děkuji vám. V této fázi bych e, raději pokládala dotazy, abych měla jistotu, že mám, že, že dobře chápu ty nové návrhy, protože nám došly teprve dnes a neměli jsme zatím čas je probrat. Chtěla bych e, tedy respektive chápu návrh, eh, co se týká těch pasiv uvnitř jednotlivých skupin. To je zajímavé a stojí za to to probrat, ale nicméně, když se podívám na stranu 2 a 3 a podívám se na transpozici těch kritérií, eh, v otázce eh, pasiv v rámci IPS, Eh, hovořím o B a C, prosím pěkně. tak mám určité pochybnosti, protože vlastně nechápu, co se tady myslí. Eh, chápu, jak se budou řešit pasiva uvnitř skupin, ale proto máte konkrétní hodnoty eh, a jak si hodnotu těch pasiv. Ale v případě IPS, co se tam bude všechno počítat? Protože většinou to je vzájemná podpora, a nebo to jsou nějaká kontingentní pasiva. Ale já nechápu, jak to budete počítat, protože to je pouze jakási rezerva. Že když porovnáte, co je v Ačku s Bčkem a Cčkem, tak pro ty skupiny máte konkrétní specifika, že to musí být vytvořené uvnitř EU a tak dále. Ale když se podíváme na ekvivalentní zacházení uvnitř IPS, tak vlastně nechápu, jak to oceníte a nebo jaká jsou další kritéria. Takže to je první e, otazník. Nechápu, jak to bude fungovat v praxi. A pak vidím, že najednou eh, ta sleva, tedy ta mitigace uvnitř IPS, se změnila ze 4% na X, což má tedy být 9%. Ale nechápu, eh, proč ta změna nastala. Je proto nějaký důvod, proč zrovna 9? Proč eh, opustit tu, tu předchozí hodnotu? Pak deriváty a zacházení s nimi Opět ani zde nechápu přesně, o čem se bavíme. Vy jste zmínil netting. Eh, já chápu, že je velmi složité to vypočítat, ale vy jste říkal, že kvůli derivátům nelze eh, lišit velké a malé. Aha, pardon, to je, to je interskupinové. Aha, tak to jo. Ale i tak, když řídíte svůj biznis tak, že bilance derivátu velké banky v momentě, kdy děláte ten výpočet, tak velká banka, která dělá biznis hlavně s deriváty, může být najednou na seznamu malých bank, protože tam ji zachytí ta síť. A on, on, e, počítají se pasivní a aktivní deriváty, a nebo je to každý, každý obchod, který bude mít v sobě ten netting zakomponovaný a pak se to prostě sečte. Protože přímě dvě banky mohou být považovány za rovnocené, ehm, pakliže nějaká velká banka, která obchoduje s deriváty, si dokáže v momentě, kdy se dělá ta kontrola, zajistit eh, vyváženou pozici. A poslední má otázka se týká IPS. Ehm, nevím, jestli proto máte nějaký komisní výpočet, protože pokud já to správně chápu, tak IPS je nějakých 95, z 95 nebo ještě více procent jsou to malé banky. Takže většina těch problémů, které tady diskutujeme, nevím vlastně proč eh, s nimi trávíme tolik času, protože už budou eh, pokryté tím rozhodnutím o jejich oddělení ze systému. Takže nechápu, proč si děláme takové starosti eh, s těmi dalšími prvky IPS, protože konec konců je to pokryté Eh, z velké části malými institucemi, takže eh, to jsou mé otázky. Děkuji, Markus Weber. Děkuji, já budu stručný, protože to nejdůležitější už zmínil Gunnar Heckmark. Já jsem za EPP zpracovával SRM a chci poděkovat komisi za to, že pomalu, ale jistě se pohybuje směrem za našimi návrhy, což je prima. Kdyby ty krůčky byly o něco větší, tak bychom byli bývali už dávno hotovi, no ale to se nedá nic dělat, že? Eh, já myslím, že ta hlavní otázka tady je to nakládání s deriváty. Eh, rád bych upozornil na to, že eh, ani na úrovni 1 nemáme žádný odkaz na CRR a my tak nějak předpokládáme, že ty mezinárodní účetní standardy a bilance podle ISIRF budou odpovídat národním standardům, že to bude transparentní a že to dobře vyváží rizika tak, jak jsou a e, doufáme, že prostřednictvím možností nettingu v CRR e, budeme mít e, dostatečné mechanismy, protože, pravda, některé banky od některých derivátů upustí a tím pádem CRR hodnocení bude vypadat trošku jinak. Ehm, a budou naopak sledovat deriváty, které budou pod tím Prahem CRR, takže to, ten profil rizikovosti bude asi trošku jiný. Nebude to znamenat, že e, e, bude to znamenat, že ten sektor bude možná bezpečnější, ale ne, že se budou platit potřebné příspěvky do toho systému. Takže on se na tom vztahu vlastně nezmění vůbec nic, když jenom změníme účetní standardy. A konec konců to říkal svým způsobem i včera komisař Barnier tady ve výboru. E, doufejme, že tyto cíle budou splněny a že nás to posune správným směrem. E, doufejme, že i ty takzvané promotional banks e, z tohoto budou eh, vyňaty, to znamená, že ty úvěry budou v podstatě započítány jenom jednou, když je vydá ta příslušná domácí banka. Eh, to je určitě něco, co jde správným směrem a doufejme, že i na těch ostatních místech se nám podaří eh, toto, toto dodržet. Děkuji. Petr Simon. Děkuji za ten nový dokument. Je zde celá řada věcí, které je potřeba zmínit, mimo jiné například to, ty promotional eh, banks, jak tady právě zaznělo, a institucionální pojišťovací služby a to se nevztahuje pouze k malým institucím samozřejmě. Eh, z nějakých 480 pojišťoven navázaných na pojišťovací systém zhruba jenom 70 spadá eh, pod malé instituce v Německu tedy. Eh, všechno ostatní se pod ten práh nevejde, takže ono v rámci toho institucionálního systému máme skutečně mnoho partnerů, kteří jsou vlastně mimo tyto škatulky, eh, zejména mimo tu škatulku pro malé instituce. Mám k tomu dvě otázky. Jenom abych tomu porozuměl, já samozřejmě nechci nějak soudit eh, to, co jste nám právě řekl, jestli se mi to líbilo nebo ne, ale jedna věc je na straně 5, na bodě B, kde jako předpoklad pro zohlednění členství v nějakém institucionálním pojišťovacím systému v bodě malé i a malé ii a já si říkám, jestli nějaký, nějaká instituce bude eh, uznaná podle 113 sedmičky, eh, bude to znamenat, že musí splňovat všechna kritéria? Proč na tomto místě vlastně zavádíme dvojitou kontrolu ex post, protože přece ta, eh, ta, ta, ten dozorčí orgán už to v, tuto, v této fázi bude mít zkontrolované, takže to systematicky nechápu. A druhá věc, to je skutečně otázka porozumění. Eh, druhá věc je otázka porozumění. Já chápu vaši argumentaci, že nikdo se nesmí vydávat za malý, malou instituci. Takže eh, v rámci těch přepočtů intraskupinových závislostí eh, budem, nesmí nikdo se jaksi dostat pod tu hranici, kdy ho někdo považuje za malou instituci. Ale nechápu, a to je na straně 14, úplně poslední odrážka, kde hovoříte o propočtu v rámci té skupiny e, malých a ten propočet ne, neuznáváte. Insti- 300 million before the above mentioned liabilities are excluded, the exclusion of those liabilities should not modify the bucket to which uh, those institutions are allocated without that exclusion. Ich verstehe nicht, eh, to je tady ta formulace v tom textu. A já nechápu, eh, jestli k tomu tady te patří ta tisícovka, eh, respektive to, to rozřazení na ty, kteří platí tisíc a kteří platí 50 tisíc. Nechápu, proč je toto vyloučeno. A když mi to vysvětlíte, budu rád. A nakonec vy jste hovořil o tom, že chcete rovné podmínky pro všechny. Máme různé účetní standardy, dobře, u derivátů, to znamená, máme různé výsledky a podle mých znalostí přece eh, velké banky mají eh, víc než 95% svých derivátů ve všech bilancích, takže vlastně podle všech pravidel to musí být v rozvahách. Takže eh, ta oblast která je rozdílná kvůli těm různým účetním systémům, je vlastně velice malinká. Ale e, když se podíváme tady na to Ačko, tak to rozšíříte až na nějakých 30% při, té, při tom měřícím základu nějaké instituce. To znamená nějaká velká instituce, která e, hodně pracuje s deriváty, se vlastně může snížit až o 30%. Eh, ten eh, navržený netting nespůsobuje náhodou daleko větší nerovnováhu v tom systému? A eh, naopak tady pak otázka o těch následcích. Je to záměrem, že vlastně v těch středně velkých firmách, což vlastně mají být ti hlavní příjemci prostředků z tohoto fondu, jak říkáte, dojde jaksi ke zkreslení celé situace, protože ty velcí se přepočítají na malé a tím pádem ty peníze pak musí zůstat vyset u těch prostředních, že ano? Je to záměr? Děkuji vám. Alain Lamassour a pak Pervanč Perez. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bohužel jsem neměl čas analyzovat text takže mám jen jednu poznámku, jednu otázku. Nejdříve se vracím k tomu, co říkal před chvílí náš zpravodaj. Proporcionalita. Není žádný důvod uplatňovat postupnou stupnici s tím, že malé je hezké a banka musí být potrestána, když je větší. Obecně Článek 66 eh, nařízení říká, že metodika eh, příspěvku nesmí vést eh, k distorzím mezi strukturami systému v bankovním sektoru. Systém tedy musí být neutrální z hlediska struktury bankovního systému a musí být také neutrální mezi zeměmi. Přirozeně není na Evropském parlamentu, aby hájil jednu zemi oproti druhé, to je na radě ministrů, ale pokud ta čísla, které jsou poskytnuta, jsou přesná, tak taková země jako Francie, která představuje 20 hospodářské váhy a bankovních aktiv eh, v Evropské unii, by eh, potom měla své banky, které budou platit 30 Země, jako je Německo, která má ještě tedy větší hospodářskou váhu, ale bankovní aktiva jsou stejná, by platila, platilo mnohem méně. A to je přece jen eh, překvapivé. Takže buď zachováme tento systém, ale potom francouzský bankovní systém se uspořádá tak, aby vypadal podobně jako německý bankovní systém a způsob financování tedy nebude neutrální. Buď, nebo se tedy vezme v úvahu to, že ta stupnice, ke které dospějeme, není úplně spravedlivá k jednotlivým zemím a opravíme ji. Uvedu příklad. Nejda, nejedná se o daň, ale jedná se o povinné pojištění, povinný příspěvek, který se podobá dani, když jsme pracovali na dani z finančních transakcí, tak bylo jasné, že City nemohla být součástí, protože kdyby byla součástí, tak by musela mít zvláštní režim. Když uvažujeme o e, daní z uhlí, tak je jasné, že buď Polsko do toho vůbec nebude patřit, anebo bude mít e, zvláštní systém, zvláštní režim. Je tedy třeba vytvořit systém, který by neznevýhodňoval některé země oproti druhým. A ty prvky, které tady uvádím, ty mám z první verze tohoto textu, který jste rozdali. Možná to bylo opraveno od té doby, ale v každém případě to aspekt, který je důležitý. Děkuji. Děkuji, Pervanč Beres. Pane předsedu, nejdříve se obrátím na vás, protože tato záležitost je důležitá. Jedná se o monitoring, sledování bankovní unie, kterou jsme všichni chtěli, Evropský parlament v tom se hrál důležitou roli. Chápu, že byly rozeslány nějaké dopisy, kde se uvádělo, že toto je tedy názor vyjednávacího týmu. Ale pokud je to pravda, tak my bychom se k tomu měli vyjádřit na tomto výboru. Vzhledem k tomu, že k tomu nedošlo, tak si myslím, že tento dopis je akce některých jednotlivců, kteří hájí jeden druh názoru v této záležitosti. Za druhé, abych se vrátila k bankovní unii jako takové. Myslím si, že bankovní unie nemůže fungovat, pokud eh, budeme mít nějaké kategorické předsudky k bankám, zda jsou rizikové nebo ne. Vy jste to sám říkal, pane Garsone. Vy jste říkal, že je nutné, aby velké banky platily více, velké banky platily méně a abychom dospěli k situaci, která nám umožní mít tedy dobrý výhled, eh, abych tak řekla, na střední banky. A já si myslím, že to neodpovídá realitě rizika, protože jste říkal, že většina těch rizik je soustředěna u středních bank. Ale od roku 2007 jsme byli svědky něčeho úplně jiného. A ten koncept, který byl vypracován na G20, ohledně toho, co to znamená systémová banka, tak já zatím jsem ještě neměla pocit, eh, že by to bylo úplně jisté a jasné. A ten eh, koncept proporcionality, to mně připadá jako faktor, který bychom měli vzít v úvahu určitým způsobem. Ještě dva komentáře. Za prvé, IPS. Já jsem v legislativě úrovně 1 neviděla, že by IPS byly vyloučeny z principu příspěvku k tomu řešení. A cíl tohoto fondu je, aby čerpal ze všech součástí tohoto rizikového sektoru. Takže nevím, proč by IPS měly být vyňaty. A poslední poznámka, vy jste to říkal už na úvod, je zde jeden velký otazník a sice dopad toho, co je navrhováno. Jaký je dopad? Já jsem si myslela, že jedno ze zlatých pravidel tohoto parlamentu je vždycky požádat o studii dopadu, ale vidím, že jsme neměli čas provést skutečnou studii dopadu. Kdybychom provedli tuto studii dopadu, tak si myslím, že bychom přece jen měli nástroje k tomu, abychom zkontrolovali a ověřili, že to, co bylo identifikováno na, identifikováno na úrovni 1, to sice, že ten příspěvek do fondu nemůže mít dopad na bankovní strukturu, která existuje v Evropské unii ve své rozmanitosti, tak si myslím, že bychom měli přesnější informace k analýze. Možná jsem vás špatně poslouchala ve vašem úvodu, ale myslím, že otázka toho dopadu, kdo co zaplatí, to je rozhodně otázka, která umožňuje objektivizovat debatu u tak složitého tématu, kdy ve hře je pro různé banky tolik věcí, že je těžké být zcela objektivní. Děkuji. Thank you. Děkuji. Než dostane slovo poslední řečník, eh, dovolte se vyjádřit mě, protože jste mluvila i na mne. Musíme v tom dělat rozdíl. Máme dopis od některých poslanců, eh, s tím tento výbor vůbec nesouvisí, ano? Já jsem ten dopis četl v novinách bez mikrofonu. Bylo to prezentováno kým? Autorem eh, dopisu je uvedeno, že pakliže komise neudělá to a ono, tak to nebude reflektovat názory vyjednávacího týmu. Takže to bylo zneužití. Ano, podívejte, každý poslanec může psát dopisy a může si v nich psát, co chce ale předseda je zodpovědný za to, co se řekne jménem výboru. E, já jsem ten dopis vzal na vědomí, ale dopis je dopis. A jeho obsah je odpovědností autora toho dopisu, ale není to stanovisko výboru. E, stanovisko výboru stanoví zpravodaj, stínový zpravodajové podle příslušných procedur ačkoliv v tom procesu musíme eh, být i kreativní, protože to není technicky vzato zpráva, ale eh, jedna věc je dopis, druhá věc je stanovisko výboru a předseda nikdy ten dopis nebral jako oficiální stanovisko výboru. Samozřejmě eh, v tom dopise byly určité prvky, které jsme zmínili Eh, a zmínilo je několik poslanců zde ve výboru. Ale ačkoliv eh, se to týkalo prvků, které jsou součástí našich diskusí, je to něco jiného. Takže teď pan Demasi. Eh, pokud bychom se prosím mohli vyhnout ideologické diskusi o tom dopisu. Eh, ano, to, to já nechci dělat. Eh, chci pouze říci, že není žádný kompromis jménem koordinátorů a ve vztahu k tomu bychom později možná měli probrat eh, v rámci v parlamentu, jak s tím budeme jak s tím budeme zacházet, protože naším interlokutorem je komise, je to pouze dopis, který podepsala skupina skupina poslanců, takže nemělo by to sloužit na eh, jaksi znehodnocení naší vyjednávací kapacity. Ano, to jsem přesně říkal, je to zkrátka jenom dopis eh, těch, kteří jej podepsali a stanovisko výboru bude určeno běžným postupem, který bude zohledňovat všechna stanoviska politických frakcí a zpravodajů. Takže pan Demasi. Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit německy. U, u, u tohoto tématu je to pro mě zkrátka jednodušší. Komise říká jako předtím, že se eh, snaží o to, aby 5% největších bank platilo 90% příspěvku. Eh, já musím uznat, že ve svých rozhovorech se zástupci veřejných bank jako Deutsche Sparkasse a podobně se opakuje jedna věc a e, e, že a to tedy, že e, toto není vidět kvůli stávajícímu výpočetnímu systému. Nicméně to je jiná věc. Konkrétní otázky. V posledním návrhu textu, pokud vím, v aktech přenesené pravomoci u leverage ratio byla formulace, která mluví o tom, že e, závazky intraskupinové budou z tohoto leverage ratio vyňaty. A e, Teď se mluví o tom, že se dosáhlo pokroku při zacházení eh, s bankami, které patří k nějakému institucionálnímu systému pojištění. Chci se zeptat, jestli se to vztahuje i na to leverage ratio, eh, protože jak by se tady řešila ta institucionální příslušnost? Bylo by to nadále vyňato nebo ne? A pokud ne, tak bych rád poprosil o vysvětlení. Chápete mou otázku? Ne, ne, ne, promiňte, to e, asi jsme ani, ani já, ani pan kolega nepochopili. Jenom, jenom prosím vyjasněte, e, o co vám jde. No tak dobře, já budu mluvit anglicky. Třeba, třeba to půjde líp. Pokud vím, co se týká toho leverage ratio, tak existuje možnost, vyjmout z toho intraskupinové závazky, z toho výpočtu tedy, eh, které, který stanovuje benchmarking pro to leverage ratio. Platí to samé i pro IPS? Tak, ta otázka teď je, myslím, dost jasná. Eh, uvidíme, jaká bude odpověď. Eh, Konec, ko, skončil jste? Jo, výborně, děkuji. Ano, k tomu dopisu bez komentáře samozřejmě. Dobrá, děkuji vám. Takže si asi vyslechneme odpovědi, ale eh, ještě předtím jedna věc, pokud jsem to dobře pochopil, vy jste mluvil o eh, na straně 3 o otázce pákového efektu a výpočtu u derivátů. Vy jste mluvil o jakémsi zastropení. Takže tam ta poslední věta je, je to jakoby negativní, je to jakoby negativní strop, je to jakoby podlaha, abych tak řekl. Je to správně, ano. Děkuji vám, pane předsedo. Já začnu tímto. Eh, můžete stejnou věc říct dvakrát, buď ten základ ne, nemůže být nižší než um, ehm, 75%, eh, a nebo že máme stop na 25%. Tak. Eh, takže, za prvé, možná bych tu otázku IPS vzal nejdřív obecně. Uh, protože názorů na IPS tady v tomto výboru bude asi tolik jako názorů v členských státech na to, který účetní systém je nejlepší. Zkrátka my se to pokoušíme vyřešit takto, vzhledem k diverzifikovanosti v členských státech a v jejich systémech. Pan Höckmark správně říká, že IPS za určitých podmínek, e, například v systémové krizi, a to je něco, co DG Markt e, vysvětlila velmi dobře paní Schnerl, myslím, že se jmenovala, eh, německá ekonomka, která je členkou poradního výboru paní Merklové, že pokud jde o systémové krize, IPS je eh, jaksi nakažlivý faktor, protože se musí garantovat eh, zbytek bank, všichni jsou v potížích a tak dále. Ale v systémové krizi jsou v potížích všichni. A jak víme, tak ten fond, tak ten systém je postaven tak, aby se vypořádal i se systémovou krizí. A proto máme MREL, což je největší nástroj, který máme k dispozici. Ten fond, eh, ať se nám to líbí nebo ne, není připraven na systémovou krizi. Eh, vlastně bychom si i mohli říkat, zda by bylo vůbec rozumného na to připravit, protože bychom pak bychom měli obrovský objem peněz, který bychom obvykle za obvyklých podmínek vůbec nikdy nevyužili, protože by musel být velmi likvidní a velmi bezpečný, eh, musel by být k dispozici kdykoliv a museli bychom si být jistí, že ty peníze dostaneme. Takže eh, jsme rozhodli, že ten fond nastavíme tak, aby řešil obvyklé problémy, když nejsme v systémové krizi. A to je potřeba si pamatovat. Nástroje na uh, řešení systému jsou CRR, tedy posílení rezilience bank, MREL i v BRD, protože umožňuje eh, určité jaksi nárazníkové zóny a GSIPS, eh, GELAC o kterém momentálně diskutujeme, eh, TELAK, pardon, už se to změnilo, který diskutujeme v G20 a který jaksi posílí ty požadavky, zpříšní ty požadavky pro ty největší banky. Takže to vlastně není úplně tak cizí té dnešní rozpravě. Takže tak, ehm, pan Höckmark správně říká, že IPS se může vyvinout tak nebo onak, to ano, ale Pakliže systémové podmínky jsou takové, že IPS mm, skutečně je nákazovým faktorem spíš než ochranným faktorem, pak asi celý bankovní systém by měl velký problém. E, za obvyklých podmínek e, důvod, proč jsou IPS tak cené a e, on, oni jsou ceněny v CRR. My jsme ne, ne, neobjevovali Ameriku, pouze jsme si převzali definici z CRR. Důvod je ten, že jednak fungují jako ex post mechanismus záruky, ale také členové IPS vědí, že když jeden ten člen udělá něco špatně, tak budou muset intervenovat. A funguje to tím pádem také jako ex ante systém vyhýbání se rizikům, protože všichni ostatní členové IPS jdou za tím jedním, který se odchyluje a řekne ne, ne, ne, to si pěkně opravte, jinak, jinak eh, přijdete pryč. Takže to je takový jakoby samodisciplinární systém, který tento parlament a rada si zvolili jako takový v CRR a proto jsme ji zohlednili v tomto návrhu i my. Takže nesmíme ho přeceňovat samozřejmě, to ne, ale e, tak to je, myslím, poměrně férově popsaný. IPS, jak říkal Petr Simon, jsou skutečně rozmanité. Máte IPS ve velmi malých bankách a paní Ferreiro, máte pravdu, že o těch nemluvíme, protože e, všichni, všichni členové jsou v tom paketovém systému, takže to není podstatné. E, pak máte například Landesbanken jako IPS, kde v podstatě asi nikdo do toho paketového systému nespadá. A možná byste tam našli i takové, kteře, kteří jsou vystaveni derivátům, eh, kde to, to SRB je tak vysoké, že už se tam musí počítat i s tím rizikovým faktorem. Pak, když to tak je, nechceme takovéto chování podporovat a vysíláme jasný signál pokud to tak je, tak tato banka nedostane žádné peníze zpět, protože je členem IBS. A pak jsou IPS, kde máte nějakou větší banku než ty všechny ostatní. Ty ostatní budou malé a v rámci baketového systému zbyle vám tam jedna nebo dvě banky, které jsou mimo. A v tom případě platí to, že tyto banky budou podléhat standardnímu režimu a důvod, proč máme ten odstup 0 až 9 a nejenom binární stanovisko, eh, je právě ten, že to budeme řešit případ od případu. Budeme muset zvažovat, jak efektivní je záruka, že IPS v tom daném případě funguje jako eh, rezerva. Jsme přesvědčeni, že Eh, tento návrh eh, bude dávat, bude poskytovat dostatek prostoru, aby eh, byly IPS odměňovány, když si to zaslouží, a aby odměňovány nebyly, když si to nezaslouží. A to opět záleží na té typologii případů, kterou jsem vám právě popsal. A Potom samozřejmě jasné je, že asi rozsah těch odměn je předmětem tisíce a jednoho názoru, to je velmi subjektivní téma. Pro účely dnešní diskuse bychom navrhovali 0 až 9, ale to je něco, co pak můžeme probírat i později. Takže tolik jsem chtěl říct eh, horizontálně k IPS. Proporcionalita Souhlasíme s panem Hökmarkem, jsme přesvědčeni, že nějaký pojistný systém znamená, že ta entita, která požívá pojištění, e, musí platit pojistné. E, jsme také přesvědčeni o tom, že ti nejmenší, e, kteří nejsou tak sofistikovaní, by měli mít výhodu, a asi nejsou ani tak rizikoví, by měli mít výhodu nějakého tarifního jednorázového systému a neměli by mít administrativní náklady. Ale je také jasné, že pakliže nějaká národní eh, rezoluční autorita řekne, že tyto entity jsou rizikové, pak vystoupí z toho baketového systému, protože už nebudou odpovídat tomu, co očekáváme od malých bank. Za další deriváty. Už jsem hovořil o této věci a vysvětlil jsem vám, proč mě pan Barnier dan mandát eh, diskutovat s vámi eh, tady o tomto návrhu. Takže to zastropení na těch 75%, eh, vysvětlil jsem, proč to dává smysl. Zůstává faktem, že deriváty, zejména ty směrové deriváty, jsou rizikovým faktorem a tím pádem jsou jako takové sankcionovány do čtvrtého pilíře, což je naprosto běžné. E, jsou konec konců také faktorem propojenosti, takže jsou sankcionovány jakoby dvakrát, chcete-li, ale to nám problémy nečiní, my si myslíme, že to je zcela normální. E, asi si vzpomenete, že v rámci CRR to leverage ratio e, platí pro deriváty, ale platí i pro reposazby. Momentálně a můj osobní názor je, že to dává alespoň tolik smyslu, abych to řekl mírně, aplikovat toto i na reposazby, což je daleko více rizikové než deriváty a by, mělo by to tu krásu, že bychom jaksi spolupracovali tak trošku i s ECB, než pouze na deriváty. Takže zatím jsme ve velmi rané fázi simulací na toto téma. Uvidíme, Ehm, co to bude znamenat. když to bude vypadat eh, dobře, tak eh, se samozřejmě uvidíme ještě jednou, já vám to pak podrobněji vysvětlím. Momentálně tedy, co máme na stole, to je eh, ta 25% záchraná síť. Už nám přicházejí první čísla, ehm, analýzy v podstatě jsou takové, že záleží na tom, jak moc jednotlivé banky deriváty využívají. Pro pět největších bank čtyř největších zemí, eh, co se týká velikosti bank tedy, to vypadá tak, že ta variance tam je vysoká. U některých bank ten rozdíl mezi IFRS a leverage ratio je 1%. Co to znamená? To znamená, že tyto banky eh, mají masivně směrovou expozituru vůči derivátům. a tím pádem by takové banky nedostaly vůbec žádný rabát. E, vlastně to vůbec není vestavěné do té metodologie leverage ratio. E, ta naopak e, jaksi nepodporuje direkcionální využívání derivátů, tedy nepodporuje spekulaci, jinými slovy. A u některých jiných bank, tedy na druhém konci spektra, to může být až 50%, a to znamená, že tyto banky především využívají deriváty pro eh, hedžování rizik a to znamená, že mají poměrně vyvážený, vyvážené portfolio, vyvážený přístup na trh. A tady eh, se nastartuje ta, to zastropení, eh, takže u těchto, u, u, těchto nebude, u těchto nebude problém. Ale hlavně proto, že politický názor pana Barniera je takový, že bez ohledu na to, jak bezpečná ta metoda je, on nechce, aby to vedlo k velkým odchylkám eh, mezi tím, co budou platit ty velmi velké banky a ty středně velké banky. Takže s tím 25% zastropením, pakliže si vezmete, že v průměru, v průměru u strukturálních reform bank, u těch 30 největších, tam ta průměrná expozitura je zhruba třetina celkové expozitury vůči derivátům. 25% eh, z 30% je 7,5%. Eh, když do toho vpočítáme ještě 1% základ pro příspěvky, takže máme potenciální deviaci 0,075. Což je únosné. Zejména když zvážíte, že eh, zatím nezohledňujeme ve výpočtu čtvrtý pilíř, a e, v tom smyslu, že tyto banky pravděpodobně budou mít e, mechanicky přizpůsobený systém expozitury vůči derivátům. Takže to je ta nevýhoda, ale je to u, jako u IPS, perfektní systém neexistuje, dokonalý systém neexistuje. Musíme zohlednit diverzifikaci bankovního sektoru, musíme zohlednit e, heterogenost účetních standardů a připadá nám, my se nesnažíme předstírat, že to, co navrhujeme, je dokonalé, ale myslíme si, že to je konzistentní a myslíme si, že to je rozumné. A teď k těm podrobnějším bodům. Vaše otázka, paní Ferreira, proč zrovna 9% pro IPS? Je to výsledek eh, kompromisu. Několik eh, poslanců v tomto výboru a několik členských států si myslí, že 4% jsou moc málo. My jsme říkali, eh, my jsme vysvětlovali, proč si IPS zaslouží takovou to, takovéto uznání a eh, přitom těch 9% je maximum. 0% eh, je nebezpečných kvůli expozituře vůči derivátům a 0 až 9 záleží na struktuře IPS, jak velcí jste vy a jak malí jsou ti ostatní. A to je e, poměrně rozumný přístup. Samozřejmě je to celkový balíček, Není pochyb o tom, že podpůrci IPS chtějí něco jiného a že to ještě nakonec, že to ještě nakonec změníme. Je to celkový balíček a musíme najít kompromisní řešení. Tak prostě fungujeme. Eh, druhá věc. Eh, Pakliže dovolíte, já to schrnu. Eh, Eh, abych eh, si ověřil, že chápu. Vy říkáte, že eh, banky si velice snadno zařídí, že budou zachyceny v síti zrovna ve chvíli, když se budou kontrolovat. A to máte pravdu. A proto budeme používat spíše výroční průměry, což si myslím, že bude stejně jednoduché na výpočet a zkrátka uvidíme analýzu zisku a ztrát a kolega mi tady říká, že tak, tak, takto se to leverage ratio stejně počítá, takže to by neměl být problém. Myslím si, že eh, to, co říkal pan Ferber, už jsem, eh, už jsem pokryl. Ty promotional banks, eh, to se zatím neřeší, pakliže se shodneme na všem ostatním. U pana Simona 295C CRR to se vztahuje na všechny IPS i skupiny a za druhé to má být dodatečná podmínka, která jaksi zarámuje tuto diskusi pro um, Resolution Authority, až tato bude určovat rizikovost jednotlivých podniků. Ale samozřejmě pak, když budete mít zájem, můžeme to bilaterálně probrat do větších podrobností. Samozřejmě se to nevztahuje na intraskupinová pasiva. E, stejně tak e, jako leverage ratio se toho také vůbec netýká a já si myslím, že vy jste, pokud dovolíte, to trošku smíchala dohromady. To leverage ratio tady je pouze otázka, která, ně, ně, to je něco, co se používá pouze pro expozitoru vůči derivátům, ale intraskupinová pasiva to je úplně něco jiného e, tady bych se vyjádřil k tomu, co říkala paní Ferreira. Eh, pasivá intraskupinová uvnitř IPS se řeší úplně stejně jako uvnitř skupiny. Takže nic, co by nebylo uznáno jako intraskupinové pasivum uvnitř skupiny, nebude uznáno ani v rámci IPS. Je to jedna ku jedné. Eh, já tady samozřejmě nevím úplně přesně, jak fungují IPS, ale kolegové, kteří to eh, zkoumali, mi řekli, a je to velké téma, že v rámci IPS existují intra-IPS pasiva, která se vyměňují mezi jednotlivými členy eh, toho IPS v pravidelných cyklech, stejně jako v rámci skupině. Takže mm, v podstatě musíme jenom rozpoznat, do jaké míry se to děje a e, nejlepší řešení je zkrátka jedna ku jedné to proporcionálně e, brát jako ve skupinách, ne víc, ne míň. E, myslím si, že otázky Petra Simona jsem všechny zodpověděl. Ano, tě, to, to, to 30% ponížení, to už jsem říkal. A toto je v podstatě jednoduché, to je to samé, jako jsem říkal na začátku vaše pozice v systému, ať jste mimo bucketový systém, anebo jste v jedničce, dvojce, trojce a šestce, to je zafixováno ještě před zavedením těch intraskupinových aktiv. Pakliže jste v šestce, nemůžete se posunout do pětky, a pakliže nejste v tom eh, tarifním systému, tak se do ní nemůžete vrátit. Takže tam, kde jste v systému, se vypočítá předtím a to je také stejné pro všechny skupiny i IPS. A teď se dostávám k bodu Alena Lamasura Pervanč Beres. Není na mě, abych se vyslovoval k dopisům individuálních poslanců, takže to nechám na vás, abyste si to probrali společně. Já si myslím, jak dlouho ještě máme tlumočníky? Už to skončilo? Dvě minuty? Ne, já budu pokračovat anglická, nepotřebuje tlumočníky. So I switch to English. Um, there are two distinct issues. What we are discussing here today is the BRD formula for contributions